Guten Morgen. Dobré ráno. Dobré ráno, prosím, usaďte se. A já bych ráda bych se vás zde všechny srdečně přivítala, přivítala na našem workshopu o EPSAS a zejména vítám všechny ty, kteří nás poslouchají. A ráda bych vám řekla, že všichni ti, kteří nás poslouchají, budou mít možnost se vyjádřit. Takže prosím, využijte této příležitosti, že můžete vystoupit tak toto bylo naplánováno již od samého počátku. Bohužel členy našeho výboru to téma již až tak nezajímá. Já si myslím, že to ale velice zajímavé téma, protože otázka transparentnosti rozpočtu i uvnitř Evropské unie je něco, čím se zabýváme permanentně. Proto tedy zde srdečně vítám řečníky dnešního dopoledne, naše experty a děkuji vám za to, že jste se dostavili k nám sem do parlamentu a doufáme, že od vás získáme cené informace, vysvětlení takto důležitého tématu a i s hledis, eh, ohledem na budoucnost, neboť je otevřené tajemství, že odpor v zemi, kterou já znám, nejlépe je nejsilnější. Takže společně si musíme rozmyslet, co můžeme udělat, co bychom měli udělat. Uda, eh, eh, otázka kvality údajů nás tady je něco, čím se zabýváme stále. Já jsem již 11 let členkou tohoto výboru a parlament, zpráva parlamentu nás nám často lže, ale tak jak nám lže v posledních letech. To jsem již dlouho nezažila, takže si myslím, že to skutečně zásadní téma. Jak zajistit transparentnost v tom smyslu, abychom i my sami přesně tedy viděli, co se odehrává. Jako politička, já i my jako politici máme společný problém s administrativou, že dělá věci, které pak mají dlouhodobé dopady a nejsou dostatečně uvážené právě s ohledem na ty dlouhodobé dopady. Takže já doufám, že se nám podaří změnit eh, eh, účetní systémy a dosáhnout toho, aby v rámci politických rozhodování se vždy zohlednily i dlouhodobé následky, tak aby se politická rozhodování zlepšila. Potřebujeme transparentnost a potřebujeme také vědět, jaké byly konkrétní dopady jednotlivých eh, politických rozhodnutí. Potřebujeme vnést tyto dopady z, těch, jaksi, z toho utajeného prostoru na veřejnost, aby veřejnost přesně věděla, čemu zavedlo. Já si myslím, že my bychom se měli snažili, aby jsme uzavřeli vrátka k tomu dalšímu nějakému chaosu či zatemňování v oblasti veřejných financí, že se všichni vše tak nějak pokrucuje. Já jsem se osobně snažila se možná, co možná nejlépe připravit. Myslím si, že třeba brát vážně takové ty námitky, které se týkají otázky toho, že pokud zavedeme EPSAS pro všechny, zatím vůbec něco získáme. A já si nejsem jistá, zda eh, EPSAS opět neposkytují prostor pro to, abychom zakrývali pravdu. Tedy pokud by tomu takto bylo, tak bychom nezískali nic. Je tedy třeba počítat s jistými energiemi, a přístupy. A proto možná chápu ten německý přístup, eh, který spočívá v tom, abychom zlepšili problémy přesně tam, kde jsou. Víme například, kde má Eurostat námetky, které se týkají kvality údajů. Tady bychom mohli říct, že s těmi konkrétními zeměmi budeme pracovat intenzivněji, namísto toho, abychom všechny jaksi projeli jednou mašinou, která by například pro Německo měla velké dopady, a totiž změnu IT systému pro 17 500 veřejných rozpočtů, což by sebou neslo obrovské náklady a ptáme se, potřebujeme to, přinese nám to něco a skutečně se nám podaří tím ten systém, jak si pojistit více proti podvodu. To jsou všechny otázky, které se neustále kladu. Já mám sympatii zejména tím, že se tady určitě se bude mění zjišťovat prvního, první a 27.12., což vnese transparentnost do, hospodaře, do hospodaření. Nám jde o, skutečně o transparentnost, zejména projektů v oblasti politiky koheze. Tam je to skutečně netransparentní, sice to není otázka, která by se přímo týkala našeho výboru, ale já si myslím, že pokud by se nám podařilo tyto otázky zapojit do EPSAS, tak bychom i v této části evropských financí eh, mohli mít více transparentnosti. Minulý týden jsem s panem Šoltesem, což je místopředseda, za chvíli po schůzi, navštívila Řecko. A tam jsme si prohlédli sedm projektů financovaných z evropských prostředků a viděli jsme, že v podstatě polovina těch projektů jsou bude, bude takzvané budoucí investiční ruiny, to znamená, že se tam nalí peníze, ale ty projekty se nikdy nedokončí a nikdy nebudou fungovat. A já se ptám, jak tedy zajistit to, že pokud nějaký projekt je financován, tak aby byl dofinancován do samého konce, aby mohl být dokončen a pak také využíván. A já si právě od e, systému EPSAS tady u, jak si očekávám, že by nám mohl v této věci pomoci a vnést trans, více transparentnosti a jasnosti. Já se těším na naše velice zajímavé dopoledne a jsem si jistá, že se nesetkáváme naposledy a byla bych ráda, kdybyste to nevnímali jako hrozbu, ale jako pozvání, proto abyste s námi zůstali v kontaktu. Děkuji a předávám slovo Igorovi, prosím. Uh, also I would like... Děkuji vám za slovo. I já bych vás chtěl přivítat a poděkovat za to, že jste přišli. Dnešní téma je velice důležité, eh, paní Gresle už to říkala, je důležité pro nás všechny, pro všechny členské státy a to zejména proto, že usilujeme o transparentnost a zvláštní fiskální monitorovací systém, který by dokázal srovnávat data z jednotlivých zemí eh, srovnatelným způsobem. A tímto způsobem bychom se vyhnuli některým praktikám, které nejsou velice populární, ale některé vlády e, jich často využívají, a to zejména u účetnictví na hotovostní bázi, kde lze využívat trochu konstruktivněji to účetnictví. E, Evropské národní vlády e, využívají různé způsoby účetnictví a a ty se velice liší od, od, od hotovostní báze přes kombinaci hotovostní a akruální báze až k modifikované a akruální a úplně akruální. E, takovýchto standardů e, je mnoho a liší se také v rámci jednotlivých podsektorů státní zprávy. A tyto podsektory jsou dle mého názoru také velice důležité Hlavním problémem u některých zemí je to, že využívají příliš mnoho různých způsobů e, podávání zpráv. Jedním z nich je ESA e 2010, a e, jedním jsou také, také interní pravidla. Neboli v jedné zemi existují různé systémy, což není příliš transparentní a může to opravdu vytvořit nesprávný dojem ohledně státního dluhu například, co se týče některých důležitých čísel. Proto jsem si poměrně jistý, že musíme eh, podporovat eh, myšlenku vývoje systému EPSAS a Možná, že teď je příliš brzy to říkat, ale myslím si, že kdybychom tento systém nebo tuto sadu pravidel či standardů mohli zavést povinně pro všechny členské státy, pak v příštím finančním období by možná i plánování mohlo probíhat mnohem lépe a mohlo by být mnohem transparentnější. Všichni víme, že i kdybychom dnes začali přesvědčovat některé vlády, aby změnili svůj účetní systém z hotovostního na akruální, musíme si uvědomovat, že v takovém případě by to stálo mnoho peněz. Že by to vlastně znamenalo určitý šok, eh, nejenom pro politiky, protože tak jejich kreativita by byla z ničeho nic omezena, ale také pro státní zprávu, pro úředníky ve finančním sektoru. Protože někdy je velice těžké změnit způsob smýšlení. Proto musíme postupovat velice opatrně, budeme-li tlačit na vlády s těmito standardy. Pokud se ale podíváte na všechny účetní standardy na světě, eh, tak na světové úrovni i eh, evropské úrovni eh, vidíte, že jsou v podstatě v základu velice podobné. Všechny využívají určité základní principy, ale problém je spíše v tom jejich zaznamenávání, v tom, jakým způsobem se tam zachází s čísly vlastně v té konečné fázi. V Evropském parlamentu usilujeme o jasný a transparentní e, rozpočtový systém a samozřejmě je velice důležité, abychom měli jasný přehled o tom, co se děje. E, I z pohledu komise je to podobné. Možná z pohledu rady je to trošku větší problém. Teď hovořím o posledních 30 letech. My ale tedy se snažíme tento problém patřičným způsobem rozřešit. Abych tedy nehovořil příliš dlouho, eh, chtěl bych vám představit eh, naše dnešní řečníky. Eh, nejprve dám slovo paní Zilke Štátl Weber, která je ředitelkou centra, Centra pro účetnictví v Eurostatu, se kterou tu je pan Alexandros Makarodinis, ředitel Task Force pro EPSAS. Takže vítám všechny řečníky a Dávám slovo paní štátu Weber, prosím. Děkuji, pane Šoutesi. Vážená paní Gresle, dámy a pánové, dobré ráno. Eh, mým úkolem nyní je vlastně uvést na scénu eh, téma dnešní velice důležité diskuze. Eh, učiním tak společně se svým kolegou Alexandrosem Makaronidisem, který je vlastně tím mozkem, jenž má na starost EPSA v Eurostatu. Takže máme tu nejlepšího experta, eh, jakého máme k dispozici. Chtěla bych poděkovat eh, paní Gresle za tuto iniciativu, eh, protože opravdu jsme velice vděční za tu dnešní výměnu názorů s poslanci Evropského parlamentu a mnoha dalšími aktéry, kteří jsou zde v sále. Domníváme se, že dnešní akce bude dalším milníkem v diskuzi o EPSAS a děkujeme vám za to, že jste ji zorganizovali. Ve své dnešní prezentaci, o kterou se budu dělit s kolegou Alexandrem, Slíbili mi, že technika bude fungovat, ale a dobře, už to funguje. Takže v naší dnešní prezentaci bych nejprve zabrousila trochu do historie projektu, abyste měli přehled o tom, odkud jsme začali a jaká je dnešní situace. A v tomto smyslu se zejména zmíním o e, směrnici o rozpočtových rámcích a o zprávě e, EPSAS, kterou zadal e, Eurostat. Poté předám slovo kolegovi, který bude podrobněji zkoumat technické detaily, vysvětlí, proč si myslíme, že potřebujeme EPSAS a bude se zabývat také o té diskuzi, o níž už se zmínila paní předsedkyně a spolupředseda dnešní schůze, tedy otázka nákladů a výnosů přínosů z tohoto projektu. E, nastíníme také náš implementační plán a jeho jednotlivé fáze a poskytneme přehled o právě probíhající práci. Teď tedy e, k tomu e, kontextu. Co se stalo mezi roky 2012 a jarem roku 2013? kdy spatřila světlo světa studie o o EPSAS. Celá ta diskuze začala vlastně vlivem eh, celosvětové eh, dluhové krize, eh, která odhalila, jak už také zmínila paní Gressle, určitou netransparentnost a potřebu zlepšit kvalitu dat, jež slouží jako podklady pro rozhodnutí politiků. Eh, vedlo to ke zlepšení finančního dohledu a byl zahájen Sixpack, který obsahoval i směrnici o rozpočtových rámcích. To bylo v listopadu 2011. Článek 61 v této směrnice už obsahuje ten původní návrh, aby komise prověřila vhodnost mezinárodních účetních standardů veřejného sektoru pro účely e, Evropské unie a evropských členských států. Už tehdy e, Evropský parlament sehrál velice důležitou roli v diskuzích. Eurostat e, se posléze zhostil vůdčí úlohy a zorganizoval předběžný výzkum projektu EPSAS pro Evropskou komisi. To jsme prováděli ve velice úzké spolupráci s dalšími službami komise, zejména DG Bač a DG ECFIN. Vedli jsme také diskuze a veřejné konzultace, v nich jsme obdrželi 68 e, odpovědí a zkoumali jsme otázku, zda mezinárodní účetní standardy by mohly být převzít pro evropské účely tak, jak jsou. E, v tomto, v této evropské veřejné konzultaci jsme získali tak trochu vyvážené odpovědi. 40% odpovědělo, že ano, 30% možná ale a dalších 30% ne. Vznikla eh, task force eh, s experty na veřejné účetnictví z členských států, eh, také za účastí IPSAS a Mezinárodního monitorovacího centra, to bylo v roce 2012. V rámci této task force byla zadána studie, která ukázala, že existuje obrovská různorodost v praktikách eh, veřejného účetnictví a to nejen mezi členskými státy, ale i eh, v i uvnitř členských států na různých úrovních státní zprávy, eh, zejména v zemi, kterou paní Gressle zná nejlépe, jak říkala. Závěry, ke kterých jsme došli, jsou ve zprávě komise a podle nich IPSAS není možné implementovat tak, jak jsou pro evropské účely, ale je to užitečný referenční rámec pro EPSAS. A k tomu se vrátíme potom detailněji o něco později. ní bych chtěla nastínit eh, ten největší objem naší práce mezi jarem 2013 a polovinou roku 2015. To jsme se věnovali komunikaci se zainteresovanými stranami a šíření eh, povědomí mezi nimi všemi a mezi jednotlivými aktéry. Eh, klíčovou událostí v rámci této informační kampaně a komunikace s aktéry byla konference o EPSAS, která proběhla tady v Bruselu květnu 2013. A už jen ze seznamu účastníků, kterých bylo přes dvě stovky, je vidět, že toto téma vyvolává veliký zájem o diskuzi. Měli jsme tu eh, ministry financí, eh, účestní dvůr, eh, nemluvě o statistických úřadech, soukromých konzultantech, akademicích a tak dále. Každý, kdo se tímto tématem zabývá, byl na konferenci přítomen. Měli jsme vysoce postavené řečníky jako předseda Van Rompuy nebo komisař Šemeta. Závěrem této konference byly čtyři body. E, za prvé e, zjistilo se, že politická podpora pro projekt EPSAS vzrůstá. E, ukázalo se také, že projekt EPSAS je nutným nástrojem pro další fiskální a rozpočtovou integraci v Evropské unii. Za třetí zaznělo také na této konferenci, což bylo zdůrazněno už v úvodním proslovu dnes ráno, že je to ambiciozní projekt který bude muset eh, být proveden v nejméně střednědobém horizontu. Rozhodně nelze ho provést před noc. A dále eh, by to měla být priorita vlád, protože jednou z hlavních eh, mezer v IPSAS je to, že bychom potřebovali nějaké evropské řízení eh, z evropské úrovně, abychom zajistili srovnatelnost. To byly tedy hlavní zjištění eh, této konference. Na základě této konference vznikly dvě skupiny Task Force se členy, se experty ze členských států, které jedna z nich diskutovala o tom způsobu řízení a druhá o konkrétních technických detailech těch standardů. Proběhla veřejná konzultace o budoucnosti e, řídící struktury EPSAS. E, ta také vzbudila velký zájem. Přes 200 odpovědí jsme obdrželi. A co je nejdůležitější, zadali jsme studii eh, eh, společnosti PricewaterhouseCoopers, eh, která zkoumala velice důležitou otázku nákladů a výnosů EPSAS a podnikla první kritickou analýzu mezinárodních standardů a jejich vhodnosti pro naše účely. Já mám velkou radost, že pan Šumeš je tady a přednese nám později tu studii podrobněji. Takže nyní jsem vám nastínila v kostce, co se dosud stalo a teď se podívejme trošku do budoucnosti. E, dalším milníkem e, byla pracovní skupina pro EPSAS v září 2015, která byla formálně založena a členské státy do ní nominovaly své zástupce. Kromě účastníků členských států, kteří pocházeli zejména z ministerstev financí, eh, tam máme velké mezinárodní účastníky, Světovou banku, Mezinárodní měnový fond a také eh, panel IPSAS. Nyní tedy eh, vlastně vznikají jednotlivé buňky, které se zabývají jednotlivými technickými detaily eh, v rámci menších skupin expertů. Dá, dá se tomu říkat buňka nebo malá task force, která má vždycky šest nebo 4 až 6 eh, účastníků, eh, což umožňuje velice moderní formy komunikace. komunikace nemusí se po každé scházet osobně, mohou fungovat prostřednictvím videokonferencí. Eh, ta buňka pro první implementaci poskytuje podporu členským státům, eh, které by se chtěli pustit do tohoto dobrodružství. Tato buňka je už nyní velice aktivní. Eh, další začnou s prací co nejdříve. A chtěla bych říct jen tak mimochodem, že v roce 2014 a vlastně od roku 2014 až do teď spolupracujeme s zainteresovanými stranami, eh, kterých se EPSA stýká, takže toto šíření informací je velkou částí práce Alexandrova týmu. Měli jsme 40 eh, akcí v roce 2014, zatím v roce 2015 35. Snažíme se účastnit, je-li to možné, na eh, všech mezinárodních schůzí na toto téma, aby tam zazněl náš hlas, ale také, abychom naslouchali snažili se porozumět a diskutovali, protože jedna věc je velice důležitá a už to zmínila paní Gresle a pan Šoltec. A sice že potřebujeme, aby se na tom e, aktéři podíleli. Nemůžeme ten projekt implementovat silou, musíme je získat na svou stranu. Potřebujeme tedy e, společné porozumění. Musíme si uvědomovat společně, že toto je nutné a že toto je správná cesta, která v konečném důsledku přinese výnosy, jež převáží náklady. Měli bychom informovat o tom, že nesmíme diskutovat pouze o nákladech na tento projekt, ale také e, o nákladech e, toho, kdybychom nedělali nic v oblasti srovnatelnosti a transparentnosti. Vedle těchto velkých mezinárodních schůzí a konferencí podnikáme bilaterální výměny názorů a zajímavé je, že e, vlastně zprávy o projektu EPSAS se rozšířily po celém světě a e, mimo evropské delegace se o ně zajímají. Nedávno jsme přivítali delegaci z Japonska, e, které samo založilo výzkumnou skupinu pro EPSAS, což je velice zajímavá poznámka na okraj. No teď se vrátím k směrnici o rozpočtových rámcích. Tady bych chtěla nastínit, že už v této směrnici z roku 2011 bylo stanoveno, že členské státy mají mít všeobecné a vše, všeobecné účetní standardy, které budou konzistentně pokrývat všechny subsektory e, státní zprávy. Směrnice také stanovuje, že informace um, které jsou potřeba ke generování akruálních dat za účelem e, přípravy dat na základě standardu eh, SA 95, jež už jsou akruální, eh, musí být v tom standardu obsaženy. Takže už tato směrnice vlastně říká, že až do mikroúrovní musíme implementovat standardy, které existují na makroúrovni. Je to také zdůrazněno, eh, že eh, samozřejmě systémy veřejného účetnictví musí podléhat eh, vnitřní kontrole a nezávislým auditům. My se domníváme, že IPSAS je tady zcela relevantní a je možné přímo implementovat ty standardy, které směrnice požaduje. No, teď bych chtěla nastínit několik klíčových závěrů zprávy o vhodnosti IPSAS kterou jsme zadali v roce 2013. Hlavní závěry jsou tyto. Eh, IPSAS eh, nemohou být implementovány tak, jak jsou v současné době. Ne úplně a ne přímo. Nicméně jsou dobrým základem. Eh, hlavní překážky byly identifikovány v oblasti technické, konceptuální a zejména v oblasti řízení. To jsou problémy, které je třeba vyřešit. Takže IPSAS je užitečným referenčním rámcem, nicméně ty standardy je potřeba přizpůsobit. Studie se pokusila klasifikovat standardy IPSAS do tří skupin. Do první z nich patří ty, které lze převzít přímo anebo s pouze mírnými úpravami. Do druhé skupiny patří ty, které potřebují úpravy a ta třetí si žádá důkladnou úvahu, než by mohla být použita pro evropské účely. K tomu bych chtěla dále říci, že IPSAS se samozřejmě také vyvinuli od roku 2013 a e, o mnoha z těchto obavách už se diskutuje a mezery ve standardech jsou mezi tím zaplněny. E, pokud jde o technickou stránku, e, tak IPSAS se nyní zabývá oblasti sociálních výnosů a pokud jde o řízení, tak nyní existuje výbor pro veřejný zájem, který také vlastně odpovídá na určité obavy soukromého sektoru. Teď se dostávám ke svému poslednímu slajdu, než předám slovo Alexandrovi. Abych to shrnula, chtěla bych zdůraznit hlavní cíle projektu EPSAS Jak bylo eh, dnes ráno žádáno, jak žádala paní Gressle, eh, EPSAS by nejprve měli zvýšit fiskální transparentnost. Eh, za druhé, a to zdůraznil pan Šoltes, EPSAS by měli přispět ke srovnatelnosti dat z jednotlivých členských států, ale také uvnitř členských států na různých úrovních státní zprávy a měli by za třetí eh, minimalizovat eh, nekoherenci mezi mm, účetnictvím na makroúrovni a mikroúrovni, eh, která v současnosti existuje. Za třetí chtěla bych zdůraznit, že Evropská unie a členské státy mají na v tom všem eminentní zájem, protože EPSA EPSAS přispěje ke kvalitnímu podávání zpráv o finančních záležitostech a ke kvalitním statistikám. A teď předám slovo Aleksandrovi na ty techničtější záležitosti. Děkuji. Eh, já myslím, že všichni eh, souhlasíme eh, s tím posledním klíčovým cílem a já doufám, že i tento cíl je pochopen i u politiků. Takže jenom Eh, eh, chci říci, že někdy máme své limity, takže já bych chtěl doporučil vám, abyste mm, tedy, eh, abyste tu prezentaci zkrátil na 10 minut maximálně. Já se pokusím a jenom bych chtěl mm, tady ukázat výsledky mm, první inventury, kterou jsme provedli Eh, nejkomplexnější analýza eh, toho, jak eh, probíhají, jak vypadá účetnictví v veřejném sektoru a v podstatě jsme zkoumali centrální vlády a včetně nižších územně správních celků, včetně jsme zkoumali jsme i sociální systémy a zjistili jsme, že ty systémy v Evropě nejsou srovnatelné, tedy to byl výsledek studie, kterou jsme i zadali u Ernst Young a e, to byla první zpráva od, z roku 2013 o vhodnosti EPSAS. A potom máme tady další e, rezime, takový přehled tabulka o tom pokusu změřit e, to, jak ty účetní systémy v Evropě se Eh, mají různé tedy eh, společné prvky a v čem se blíží EPSASu a i eh, jsme změřili rozdíly mm, v systémech účetního výkaznictví v Evropě a tam jsme zjistili v tom výkaznictví, jak ten problém je vážný. Dvě otázky První otázka, proč potřebujeme akruální účetnictví a proč ho musíme zharmonizovat, jde o fiskální transparentnost především, poněvadž myslíme si, že veřejný sektor eh, musí eh, jak si eh, vykazovat ve svém účetnictví svoji výkonnost transparentně. A, ale víme, že to je problém. Problém je, že ta metodika se liší, tudíž ty výsledky nejsou srovnatelné a právě projekt EPSAS chce zavést toto fiskální eh, transparentnost a srovnatelnost účetních výkazů mezi členskými státy. A e, primární fiskální data vstupují tedy jak do finančního vykaznictví, tak do statistických systémů a e, tato ale data nejsou srovnatelná. E, často jsou nekonsistentní, nekompletní a v podstatě to je cíl i té rámcové rozpočtové směrnice. Eh, to se, eh, takže je zde problém s kvalitou eh, finančního výkaznictví a statistik. Takže toto je taková prezentace, o co jde. Začneme s tím klíčovým problémem, to je možnost neporovnatelnosti systému účtování v Evropě ve veřejné státní sféře. A mm, mm, to je problém potom i pro evropskou úroveň samozřejmě. My musíme zajišťovat kvalitu statistických výkazů a je to potom problém i pro vnitřní trh, a to především pro přístup ke kapitálovým trhům, a je to potom problém pro hospodářské řízení ve smyslu koordinace a dohledu na národní úrovni a v členských státech, tak tam také jsou problémy. EPSAS právě to chce řešit, poněvadž tady jde o účinnost a efektivitu finančního řízení. Jak jsme již eh, zjistili, jde především o potom transparentnost a kontrolovatelnost toho, jak státní veřejná zpráva vydává peníze. Jde o Eh, přístup ke kapitálovým trhům a je to v podstatě velká výzva. Jeden z klíčových požadavků tohoto směrnice, této směrnice je, že ty mm, systémy účetnictví v členských státech musí podléhat nezávislým kontrolám a auditům, ale když nezávislý auditor kontroluje Eh, finanční údaje eh, ve státní správě a mm, porovnává to tedy s těmi národními daty, tak to eh, není příliš dobré, protože nemá možnost porovnatelnosti s ostatními systémy. Tak teď dovolte pár slov. Výhody a náklady. Od samého počátku komisi bylo jasné, a to i sdělila v roce 2013 a radě a parlamentu, že EPSAS je projekt, který bude eh, eh, se dotýkat nákladů, ano, bude mít náklady, ale tyto náklady podle nás budou jednorázové, krátkodobé a mm, vyváží je eh, značně výhody, poněvadž ty výhody budou střednědobé a dlouhodobé a ten čistý výsledek určitě bude vyšší než náklady. Výhody, jak jsem řekl, transparentnost, komparabilita finančních výkazů, efektivita a účinnost veřejné zprávy, potom zodpovědnost, finanční zodpovědnost, kontrolovatelnost a to samozřejmě se dotýká eh, samotné udržitelnosti a stability veřejných financí, což je velký problém teď a nebudu opakovat, eh, potom jde i o to, že se tím zlepší přístup k kapitálovým trhům. Náklady, různé ty možné scénáře, jak zde vidíte, eh, mm, takže 1,2 eh, miliard a 2 až 6,9 miliard na evropské úrovni, takže ta vidíte, ta škála je dost široká a my jsme vycházeli z dvou premis. Za prvé, stávající počítačové systémy v členských státech budou schopny unést tu reformu, to je ten scénář jedna a ten scénář dvě je asi ten více katastrofický a to je, že členské státy budou muset vyměnit své počítačové systémy, investovat do nových, tak aby ty nové systémy byly schopny podporovat tuto účetní reformu. A poslední bod. Já si myslím, že asi to k tomu nedojde, protože hodně závisí na tom, do jaké míry členské státy budou schopny tedy tu reformu jak si jasně definovat, začít tedy od státní zprávy a rozšiřovat i dále. Rámec EPSAS. Cílem je vytvořit tedy rámec EPSAS, to znamená, budeme muset si stanovit principy řízení, mechanismy řízení, musíme se dohodnout na due process eh, pro určování norem, musíme i mít možnost eh, vypracovat normy, tedy a potom EPSAS bude vlastně eh, takovou, takovou, takovým referenčním účetním standardem. Projekt EPSAS eh, bude střednědobý, jak jsme slyšeli. Kromě toho si myslíme, že to bude postupný proces eh, s ohledem na eh, to, že mm, mm, členské státy a jejich úřady mají účetnictví, ale eh, samozřejmě budou muset opustit ten eh, systém účtování založený na účtování o hotovosti pouze. A mm, tento mm, eh, i v některých členských státech, ale v Evropě již jsou docela pokročilé systémy účetního výkaznictví a potom, tak jak jsme řekli, jsme připraveni i Eh, pomoci těm úřadům, které by mohly být ohroženy tím, a tím máme na mysli především ty nižší eh, celky, tedy lokální úřady. Takže tak, to je takové schéma, asi které dobře znáte všichni. První návrh, který jsme připravili, je ten by se měl eh, zavést prostřednictvím rámcového předpisu také bychom podporovali přípravné akce pro pozdější implementaci a pro to, aby mohly členské státy přejít na nový typ rozvah. Dále prioritu dáme tedy specificky problémům pro veřejnou státní zprávu jako daně, penze, sociální systémy a samozřejmě standard EPSAS, potom Eh, tedy bude platit po určité kategorie a nakonec půjde k úplné konsolidaci, to znamená, že by měl pokrýt eh, veškeré typy účetních knih, které existují ve státní správě. Dále, toto, to je další rozpracování, kterým se zabýváme teď v komisi a naším cílem je především finanční transparentnost a porovnatelnost, komparabilita. A e, nám jde tedy o fiskální finanční transparentnost za, e, e, s tím, že zároveň budeme podporovat tu reformu přechodu na akruální účetnictví a potom, pokud to bude nezbytné, i budeme technicky pomáhat. A druhá fáze, ta se bude týkat právě té komparability. Tady jde o to, abychom měli stejný soubor norem, který bude platit všude v členských státech a bude porovnatelný. Eh, naším cílem, konečným cílem je tedy finanční transparentnost a komparabilita. A tady, jak vidíte, tady jde o rozdělení obou cílů. Za prvé, první bude finanční transparentnost a poté tedy ta komparabilita, eh, porovnatelnost eh, účetních výkazů různých států, to půjde postupně. Já myslím, že tady je tedy, že jsem splnil tedy časový rámec a pokud jde o zbytek prezentace, tak tu si najdete eh, ve svých materiálech. Děkuji. Děkuji pane Makaronidisi za prezentaci, ano. Eh, porovnatelnost, transparentnost, to je velice důležité téma i pro Evropský účetní dvůr. A já bych chtěla využít této příležitosti a i pozdravit se eh, pana Lumboše ze účetně účetně dvora Takže tady určitě účetní dvůr a ty kontrolní, národní kontrolní úřady budou hrát důležitou roli, poněvadž kontroloři jsou ti, kteří eh, vydávají konečný výrok eh, a o různých ukazatelích, o regulérnosti eh, výdajů z veřejných prostředků. A, mm, takže budeme pokračovat v dopolední diskuzi a rád bych dal teď slovo Patris Šumešovi, který je hlavním partnerem, který měl na starosti studii o hodnocení dopadu implementace EPSAS. Tak prosím. Thank you, Mr. Schultes. Okay. Děkuji vám, pane Šoltesi. Make sure I can do it. Hmm. Okay. So now I'm going to present um, the key learnings from the já vám nyní představím hlavní zjištění eh, studie, kterou vypracovala PricewaterhouseCoopers o implementaci eh, systému EPSAS v 28 členských státech eh, Evropské unie. Ta studie se stávala ze tří úkolů. Za prvé byli jsme požádáni, abychom zhodnotili náklady a výnosy implementace EPSAS a pokud možno je kvantifikovat. Za druhé jsme měli zhodnotit vhodnost eh, IPSAS eh, jakožto základu pro vývoj EPSAS, tedy měli jsme eh, proskoumat mezinárodní účetní standardy a posoudit, zda jsou vhodné pro evropské prostředí. A za třetí jsme měli přijít s návrhy na implementaci na základě úkolu 1 a úkolu 2. My jsme za tímto účelem navštívili 9 zemí eh, na základě jejich dosavadních zkušeností a získávali jsme informace prostřednictvím dotazníků a rozhovorů se zástupci 28 členských států. Začněme tedy výhodami, výnosy. Nejčastěji zmiňovanými výhodami eh, byly vyšší transparentnost a eh, vyšší vlastně možnost odpovědnosti. Tady eh, je třeba říci, že eh, na základě na základě finančních výkazů eh, transparentnějších je, lepší, je, je jednodušší rozhodovat se, činit politická rozhodnutí, což vede mimochodem také k, ke spravedlnosti mezi generacemi. Takže vyšší transparentnost, to je zcela jasně výhoda, Eh, protože když finance jsou vidět na finančním výkazu tak, eh, jak opravdu jsou, může to vést ke kvalitním veřejným debatám na klíčová témata. Dále, když jsme hovořili s vládami, které už provedly reformu, tak hlavní eh, motivací pro tuto reformu byla lepší informovanost pro lepší rozhodování. A tady jsme zjistili v mnoha případech, že aktuální data slouží k vývoji eh, manažerských praktik, kde vlastně eh, manažeři eh, jsou zodpovědní a takovýto systém je použitelný k měření skutečných nákladů různých aktivit jako sociální programy a tak dále a lze také vyvinout klíčové indikátory výkonnosti a jimi měřit výsledky a porovnávat je s cíly. Akruální účetnictví tedy zlepšuje rozhodování, což je ten hlavní druhý přínos. Kromě tohoto máme takové dodatečné přínosy, jako je zlepšení auditní a, auditu a vnitřní kontroly, což by také probíhalo lépe v harmonizovaném prostředí. A víme, že pokud e, akruální účetnictví se používá, tak je to často ruku v ruce s moderní počítačovou infrastrukturou, což sebou nese velké investiční náklady, ale zároveň to umožní e, vyšší efektivitu v následujících letech. Když to vezmeme z lidského hlediska, tak kvalitní účetní standardy, které se blíží těm v, v soukromém sektoru, mohou také usnadnit mobilitu personálu mezi veřejným a e, soukromým sektorem a tím v dlouhodobém horizontu e, přispět k vyšší profesionalizaci finančního sektoru. To jsou tedy ty přínosy. A teď si vezmeme nevýhody. Eh, a náklady. My jsme nejprve posoudili jakousi účetní vyzrálost jednotlivých členských států. Aleksandr už ukazoval předtím eh, slide. My jsme tedy jaksi přisoudili určitý počet bodů každé vládě a rozdělili jsme ty země do třech kategorií. Eh, ty, které mají účetní vyzrálost nad 70%, to jsou tedy ty, které mají akruální účetnictví, potom ty, které mají pod 40%, to jsou ty, které používají hotovostní nebo modifikované hotovostní účetnictví a potom je tam ta kategorie uprostřed. Z toho vidíme, že ten obrázek je opravdu různorodý co se týče účetních praxí. Toto je úroveň centrálních vlád. A tady máme další úroveň států, jako, jakoby e, spolkových zemí e, u těch, které eh, tuto úroveň mají a tak dále u místních eh, samozprávních jednotek je ten obrázek zase jiný. Tady vidíme tedy obrovskou různorodost mezi členskými státy, ale i často uvnitř jedné země. Což opravdu eh, volá po harmonizaci akruálního účetnictví v celé Evropě. Teď se přesuneme k hodnocení nákladů. Poté, co jsme eh, vyhodnotili tu účetní vyzrálost, eh, rozhodli jsme se, že eh, vlastně za každý, že rozhodli jsme se obodovat ty náklady a promítnout to na evropskou úroveň. Takže na každé úrovni, v každé z od 20 členských států jsme toto provedli a potom zkrátka sečetli ty jednotlivé e, odhadované náklady pro členské státy. Na základě této metodologie jsme dospěli k celkovému odhadu pro Evropu 1,2 e, až 6,9 miliard na implementaci EPSAS. To je to, co už předtím říkal Aleksandr. Tady je velice důležité to, že to rozhodnutí investovat či neinvestovat do nového systému IT má významný dopad. Ten nejvyšší scénář se předpokládá s tím, že i ty nejméně účetně vyzrálé státy, které mají pod 40% podle naší studie, budou muset investovat do nového IT systému, což potom je dražší, zatímco ten druhý scénář se týká pouze nákladů na přizpůsobení IT systému, což je samozřejmě méně nákladné A pro tuto situaci platí to nižší číslo, tedy 1,2 miliardy. To jsou samozřejmě jenom orientační náklady. Cílem tady není uvést přesná čísla, ale spíše e, nastartovat určitý trend na evropské úrovni. Přesto se domníváme, že jde o zajímavý výchozí bod pro ty členské státy, které chtějí provést analýzu zisku a ztrát na své úrovni. A jak už jsme řekli, tak eh, zatímco ty náklady jsou před, především jednorázové, ty eh, výhody jsou dlouhodobé a mnohem hůře kvantifikovatelné. Teď se přesuneme k úkolu dvě tedy vhodnost standardů IPSAS, jakožto základu pro IPSAS. My jsme začali eh, faktem, že IPSAS se už využívá jako zdroj inspirace u mnoha vlád do různé míry a tvoří už nyní hlavní referenční rámec. Dalším klíčovým zjištěním je, že země s nejpokročilejšími účetními praktikami nechtějí eh, měnit systém, který mají, zejména je-li navázaný na jejich systém eh, managementových informací. Eh, zároveň bych chtěl ale říci, že komentáře členských států o EPSAS nejsou negativní, jsou spíše pozitivní s určitými výjimkami. Většinou se jejich komentáře týkají nákladnosti a složitosti implementace. Komentáře, které jsou techniky, se omezují na několik témat. První eh, soubor komentářů, které jsme dostali od členských států, se týká toho, že rámec IPSAS není kompletní a že nepokrývá všechna témata, která jsou pro vlády důležitá. A před dvěma, třemi lety, kdy naše studie probíhala, to byla pravda, ale jak už říkala Silke, eh, od té doby se situace vyvinula. Eh, rámec IPSAS už byl dokončen a tím vlastně některá ta témata odpadla. Máme tu tedy sérii standardů, ale omezený soubor témat, o kterých bychom měli diskutovat. Neříkáme, že bychom měli měnit text standardů i PSAS, ale myslíme si, že i principiálních rozhodnutí bude potřeba, zejména eh, pokud jde o eh, konzolidaci. Ty standardy je třeba eh, lépe chápat. Například koncept pasivum, koncept pasiva není e, obecně chápán všude stejně, tedy to, co je to pasivum. E, dále u některých témat je zapotřebí ještě dalších pokynů, abychom zajistili e, konzistentní aplikaci standardů v celé Evropě. Pak tu máme další standardy IPSA, u kterých nevidíme žádné velké problémy. Takže e, jakou cestu nyní doporučujeme zvolit. Pokud jde o e, standardy IPSAS, tak ty existují, jsou celkem za to kvalitní, takže prosím e, neobjevujte znovu Ameriku a soustřeďte se na ta témata, která jsme identifikovali jako témata, o kterých je ještě potřeba diskutovat. E, pokud jde o implementační projekt e, EPSAS na úrovni jednotlivých členských států, tak tady říkám, nečekejte, začněte s diagnostikou už nyní a vypracujte cestovní mapu přizpůsobenou situaci ve vaší zemi, e, protože tím vlastně ten projekt bude lépe fungovat. Myslíme si, že tady není prostor pro nečinnost. A k implementaci samotné hlavním sdělením naším je, buďte pragmatičtí, soustřeďte se nejprve na ta velká témata, e, přijměte průvodní pokyny, která jsou kvalitní a která je možné přehodnotit v případě problému a potom e, je následujte přesunout se k akruálnímu účetnictví je potřeba a na tom základě implementovat e, finanční reformu. To je dlouhá cesta, to je dlouhodobý proces a i členské státy s nejvyšší účetní vyzrálostí mají co vylepšovat, pokud jde o e, finanční reportování, efektivitu a e, systémy zprávy informací. Děkuji vám. Děkuji za tuto prezentaci, pane Šumeši. A první, eh, posledním řečníkem eh, v tomto ranním panelu je paní eh, Julia Katz, poradce v oddělení makroekonomické statistiky Evropské centrální banky. Good morning. Dobré dopoledne. Děkuji, že jste mě pozvali. Takže to je struktura prezentace. Zaprvé bych vysvětlila, jak významné je akruální účetnictví a ve druhé části se zaměřím na to, jak lze EPSAS strukturovat a potom závěr. Takže důležitost ekruálního účetnictví již byla vysvětlena, ale já použiji jednoduchý příklad. Vrátila bych se k době, kdy jsem ještě studovala a když jsem dostala účty za elektřinu, nájem, tak eh, jsem je eh, nechala takhle na stole. Tak to vypadalo. Bylo to v takovém zmatku. A když jsem se podívala na hotovost, na finanční situaci, tak jsem si řekla, to je docela růžové, protože mám dost peněz v peněžence, abych mohla eh, pozvat kamarády na pivo, ale potom když přišly poslední účty, tak jsem měla problém, protože již jsem mm, to nájemné propila. Takže co jsem měla udělat? Měla jsem mít systém účetnictví, který bude typu akruálního. To znamená, potom by, kdybych měla takový systém, tak bych si e, zaúčtovala nájem v okamžiku splatnosti. E, a e, já bych pot, hned bych ho zaúčtovala jako výdaj a vlastně tak bych nezapomněla na tento výdaj, výdaj příští období vlastně. Takže to je velice důležité. A potom to takto i členské státy nahlas, nahlašují eh, špatně stav svého účetnictví, třeba deficity, které byly nižší, než tomu bylo, právě protože eh, neúčtují s tímto výhledem eh, akruálním způsobem, tedy s výhledem do budoucna. Takže to jsou pravidla, která bychom měli zavést pro účetnictví. A zdrojové údaje, data, samozřejmě to jsou data, eh, která dostáváme ze státního sektoru v členských státech, ale, jak bylo řečeno, členské státy nemají akruální systém účetnictví. A takže tady potom vznikají určité tenze, především v Eurostatu. To je tabulka, kdy členské státy nahlašují tedy deficit, zadluženost Eurostatu a celkový eh, dluh nahlašují, ale potom i detailní tabulky k tomu dodávají. Tady máme tabulku, kde nahoře vidíme, to asi těžko přečtete, ale tam vidíte, jak je to s belgickou vládou, jak nahlásila svoji rozvahu v U. A je to taková směsice účtování na základě aktuální hotovosti a budoucích výdajů aktuálního účetnictví. A dole na tabulce vidíte ten aktuální deficit centrální vlády Belgie. A mezi tím vidíte všechny typy různých těch oprav. Takže a podobnou tabulku mají pro centrální vládu a pro další e, celky státu. A všechny ty tabulky vypadají jinak. A ty tabulky vypadají jinak pro všechny ostatní členské státy. Tak si dovedete představit, že když to dostane Eurostat, tak to vůbec není snadné. A to je mm, právě ten případ, kdy vznikají, vzniká napětí kvůli tomu rozdílu mezi těmito dvěmi typy účtování. A e, mám i členy, kteří jsou součástí trojky, takže tam třeba musí eh, vyhodnocovat, zdali ty země, které jsou v programu, zdali vůbec budou plnit své cíle. A to na základě akruálního účetnictví. A ty nejrychlejší informace, která máme k dispozici, vychází z toho účetnictví, které účtuje pouze o hotovosti. A jak potom vyhodnotit, zdali ta země bude plnit své cíle? Kolegové tudíž potřebují uh, abychom, aby veřejný státní sektor zavedl akruální účetnictví, kdy dostanou okamžitě informace a e, lépe to odráží, vyhodnocuje situaci. A to i jsme vyjádřili v roce 2011, kdy jsme se vyjadřovali o Sixpacku, kdy jsme řekli, že chceme víc spolehlivější statistiky od států a asi by hodně pomohlo, tam píšeme, kdyby členské státy implementovaly akruální typ účetnictví, který bude vycházet z mezinárodní, eh, mezinárodní normy pro veřejný a státní sektor a bude to harmonizované. A mm, to eh, má samozřejmě tom dopad i pro ty, kteří pracují se fiskálními daty. Je třeba to zharmonizovat. Takže EPSAS je tedy něco, co by usnadnilo eh, to, aby eh, se přešlo na statistiky opírající se o kruální účetnictví, zvýší se spolehlivost těchto statistik a potom Eurostat bude moci snáze tyto údaje kontrolovat. Eh, jak by EPSAS měl vypadat? takže já jsem statistik, ale kdybyste se zeptali účetního, tak vám asi řekne něco jiného. Ale jako osoba od statistik, tak bych byla pro mm, propojení mm, těch zdrojových údajů, tedy z veřejného státního e, e, sektoru a pravidel pro vytváření statistik. A to jak? To znamená, EPSOS by především měl vycházet z mezinárodního standardu, ale samozřejmě to nikdy nemůže se úplně překrývat, já říkám maximálně, ale také i by bylo třeba tam, kde to půjde, kde to bude nutné, tuto normu změnit, tuto mezinárodní normu adaptovat v praxi. Třeba projekty PPP a potom mm, vykazování daní partnerství PPP, tyto smlouvy tedy mezi státem a soukromými subjekty, třeba eh, vybudovat a eh, provozovat dálnici, to jsou velice složité smluvní vztahy. A co se stane teď? Co se děje? třeba jak eh, účetní, když tedy tu, tu složitou smlouvu analyzují účetní z státního sektoru podle určitých pravidel a potom Eh, statistici to eh, zase analyzují podle jiných pravidel, což není podle mě efektivní využívání státních prostředků. Proč tedy nepoužívají všichni stejná pravidla? Já myslím, že ISA e by mohl tady pomoci státnímu veřejnému sektoru. Další příklad je, eh, jsou daně a příspěvky do sociálního systému. Tady jsou dvě hlavní metody. Jednak je to ta hotovostní metoda upravená o časovou hodnotu, takže tady statistici říkají, dobře, ta, e, ta hotovost, která e, přijde v únoru, tak v podstatě mm, vychází z vyhodnocení situace v lednu. Takže když já mám akruální e, vyhodnocení pro celý rok, tak musím se podívat na částku hotovosti, kterou dostanu od února do ledna to znamená s určitým časovým posunem samozřejmě, podle kterého se vypočte eh, ten každoměsíční nárůst, ten accrual. To je hezká metoda, poněvadž eh, mm, se vyhneme, je to velice obezřetnostní a vyhneme se tomu, že se mm, počítá s mm, částkami, které nejsou potom reálné. Je to metoda, která se opírá o vyhodnocování kdy, takže stát každý měsíc vyhodnotí, kolik by měli lidé a subjekty zaplatit a statistici, ale do statistik zapíší pouze ty částky, které pravděpodobně se nakonec budou inkasovat. Statistik řekne, no já si myslím, že 10% asi se nebude inkasovat, takže mm, mm, do statistik dám pouze 90% vašeho hodnocení ale eh, mm, mm, mm, toto procento se může ale měnit v čase. Samozřejmě závisí to na ekonomickém cyklu, nebo se to může měnit s změnami daňových sazeb. Ta, s touto metodou často se eh, nadhodnotí výběr daní a příspěvku do sociálního systému je třeba, aby všichni, tedy účetní, kteří pracují ve státních orgánech i statistici, používali stejnou metodu a opustili tu hm, hotovostní metodu. Závěrem EPSAS je velice atraktivní v tom, že se bude harmonizovat, bude to propojeno s mezinárodním účetním standardem, bude pracovat s principem akruálního účetnictví, což zvýší spolehlivost fiskálních a jiných statistik. I se zvýší spolupráce mezi poskytovateli těch zdrojových dat, tedy státními veřejnými orgány a i Eh, jak si mm, se mm, tím zlepší mm, eh, aktuál, aktuálnost, reálnost těch částek, které členské státy nahrazují, nahlašují jako deficity. A, takže lidé si kladou otázku, jak to harmonizovat, jaký standard použít. Já si myslím, že tady právě proto EPSOS může být tím řešením. Závěrem bych řekla, jak pokračovat. To není na mě, to ani není na ECB, na bance, a to je na Eh, radě Eurostatu a na vás, na parlamentu. A já vám v tom přeji hodně úspěchu. Děkuji za pozornost. Thank you very much for your presentation. Děkuji za vaši prezentaci, paní Kac. Já myslím, že zbyla, že je velice důležité, abychom mohli srovnávat, co se děje v hotovostních a aktuálních systémech Proč eh, vlastně eh, klademe takový důraz na tuto otázku? To proto, že jde o otázku zásadní. Existují-li různé metody, je tady prostor k manipulacím. Eh, je tady možné vytvářet nerealistický rozpočet, je možné pře, přehodno, nadhodnotit nějaká čísla a tak dále. Takže je velice důležité, aby daňoví poplatníci byli včas informováni o určitých závazcích a pasivech do budoucna. Protože je hezké, nebo respektive ne, není hezké, když podáte interní informaci a podle ní to vypadá, že rozpočet je v pořádku, Eh, a potom najednou uprostřed příštího roku je nutné rozpočet eh, upravit, eh, protože vlastně celá jeho struktura je zrujnována nějakou, nějakým v uvozovkách novou povinností, novým závazkem, který nebyl předvídán. Řečníci zdůraznili důležitost systému akruálního účetnictví a e, já upřímně doufám, že ta cestovní mapa, která vznikne v jednotlivých zemích, ukáže dvě důležité věci. Za prvé časový horizont implementace standardů, které by přinesly značný pokrok a výhody nám všem a za druhé což také není bez důležitosti, kolik to bude stát. Protože v tuto chvíli těžko uvádět konkrétní informace. A to i pokud jde o IT systémy. A také o překážky, které se jistě objeví v průběhu té cestovní mapy. Musíme ale napřít veškerou energii k tomu, abychom podpořili tuto myšlenku a s těmito slovy bych chtěl otevřít diskuzi a dát možnost eh, také eh, posluchačům, aby odkladli otázky. Paní Gresle jako první. Děkuji. Mám otázku Eurostatu a to je těž. původně se plánovalo, že nařízení by bude již minulý rok, či pak zase letos. Pochopila jsem to správně, že jste řekli, že jste nyní změnili vaši pracovní metodu a Řekli jste, že dokud ne e, skutečně, jak si nebudete spolupracovat se všemi a nepodpoří vás všichni, tak nebudete toto nařízení dělat. A další má otázka se týká všech tří řečníků. Tak pokud jsem pana Šumeša správně pochopila, máme z evropské úrovně na úrovni ústřední zprávy mnoho zemí v rozvojových v podstatě z hlediska rozpočtu účetního dočlo Německo, Itálie, Chorvatsko. To je ta mapa Evropské unie, kterou jste ukázal. Ta je velice zajímavá. Děkuji mnohokrát. Objasnila mi mnohé. A nyní otázka Eurostatu. Z těchto čtyř zemí kritizovali jste tam nějaká čísla, která vám byla poskytnuta tak, aby například a týká se to úkolů, které máme tady v zeměnové úteje a ze Sixpacku, eh, v tom smyslu, aby tedy tyto kontrolní úkoly, které z toho vyplývají, byly splněny. Co děláme pomocí EPSASu? My to tady propojeme s nedostatk, nedostatečnou kvalitou dat a já bych ráda věděla, eh, jestli skutečně je tomu tak, že tak data jsou nedostatečně kvalitní. Děkuji, paní Gresle, Kdo chce odpovědět jako první? Děkuji. Já nejprve zodpovím na tu otázku uh, ohledně uh, nařízení. Uh, je pravda, že při zasídání komise eh, uběhlo určité období, kdy jsme uvažovali o tomto projektu. Je užitečné vyhradit si čas na eh, obecné úvahy o projektech, ale chtěla bych zdůraznit, že už v posouzení dopadu které vzniklo, eh, byly, bylo nastíněno několik možných cest, abych tak řekla. Jedna z nich je přijít nejprve s nařízením, a okamžitě začít stanovovat standardy a zabývat se zároveň tou srovnatelností a transparentností. Pozorně jsme ale naslouchali eh, všem aktérům a jejich obavy bereme velice vážně. A druhou možností by mohl být takový měkčí přístup, kde si vyhradíme více času na vybudování důvěry v EPSAS, na získání všech eh, aktérů národních i mezinárodních na svou stranu abychom eh, podporovali ty členské státy, které už implementují eh, akruální účetnictví, abychom je podporovali co nejlépe a zároveň vyvíjet evropské standardy EPSAS. A tady eh, by patrně legislativní akt mohl přijít až v pozdější fázi. Takže do Říma vede mnoho cest a komise v současnosti eh, dokončuje rozhodnutí, eh, jakým přístupem bychom se chtěli v budoucnu řídit. Sdělíme vám to velice brzo. Každopádně tady nejde o jedno plošné řešení, které by vyhovovalo všem. Je důležité každopádně vybudovat důvěru a získat závazek od členských států, přesvědčit lidi, protože, jak už jsme řekli, pojí se s tím značné náklady e, s tou implementací. A my proto musíme zajistit, aby všichni byli přesvědčeni o tom, že toto je správná cesta vpřed. To jsou tedy různé možné způsoby a my v současnosti se rozmýšlíme a doufáme, že velice brzy vám řekneme své rozhodnutí. Pokud chceš říct něco k těm datům. Ano, děkuji. Já bych se chtěl vyhnout případným nedorozuměním ohledně té otázky o nařízení a chtěl bych říci, že všichni musíme mít na paměti ty implementační plány, o kterých diskutujeme. Eh, to jsou myšlenky a návrhy na technické úrovni. A aspoň pokud je mi známo, Evropská komise nikdy formálně, oficiálně neoznámila žádné datum, eh, kdy by chtěla regulovat eh, standardy veřejného účetnictví v Evropě. Pokud jde o tu otázku na data, tak ano, pokud jde o účetní vyzrálost, tak jak to vyplývalo z té studie, kterou zadal Eurostat. Je tu určitá skupina členských států, která zaostává za ostatními. Ale pokud jde o kvalitu finančních dat pro finanční zprávy a pro fiskální účely je poněkud širší pojem, protože všichni bychom měli mít na paměti, že jsou členské státy s poměrně pokročilými akruálními systémy a systémy finančních zpráv a v mnoha z nich, ne ve všech, statistická data se stále ještě kompilují na hotovostním základě a tato data se poté teprve konvertují na eh, akruální bázi a v této podobě eh, jsou součástí eh, finančních statistik vlády, což je dokladem eh, určitého rizika, které tady vzniká pro kvalitu dat, protože na statistické úrovni se, se zpracovávají tedy primárně fiskální data, statistikové nemohou nikdy zajistit eh, kvalitu těch primárních eh, fiskálních dat, eh, které jsou statistickým úřadům podávány. Proto je klíčovým požadavkem směrnice o rozpočtových rámcích, aby účetní systémy veřejného sektoru byly všeobecné a konzistentní a aby obsahovaly všechny e, nutné informace pro účely ESA. A druhým požadavkem je, aby tyto účetní systémy, e, jakmile tedy jsou e, všeobecné a koherentní, aby mohly podléhat interní kontrole a vnějším auditům, které by dohlížely přesně na tento problém, tedy na eh, určité nesrovnalosti ve finančních datech, ať už je to pro finanční eh, zprávy anebo pro statistické účely. Paní Kac? Děkuji. Eh, já bych chtěla dát příklad něčeho, k čemu došlo v minulosti jeden členský stát, myslím si, že, že Řecko, tam byly ohlášeny vojenské výdaje jakožto část vládního deficitu a bylo to na hotovostním základě. A statistický úřad měl problém sehnat data eh, ohledně plnění těchto vojenských výdajů, protože podle pravidel Eurostatu eh, vojenské výdaje tedy na armádní vybavení a tak dále, se zaznamenává eh, v okamžiku plnění, v okamžiku dodání a tato informace byla tak trochu pokládána za citlivou eh, z důvodu národní bezpečnosti. A kdyby eh, existoval eh, účetnický systém, kde tyto výdaje by byly zaznamenány už akruálně, bylo by pro statistiky mnohem jednodušší najít správnou informaci ve veřejném účetnictví a ohlásit ta data správně Eurostatu. To je jeden velice konkrétní příklad toho, jak dobrý účetní systém na akruální bázi pomáhá statistikům. Ale samozřejmě v konečném důsledku, jak už říkal Aleksandr, statistikové závisejí na tom, jak kvalitní jsou e, ty účetní systémy, které fungují v dané zemi. Děkuji. E, pan Šumeš chce ještě něco dodat? Ne, já myslím, že všechno podstatné už zaznělo a myslím si, že eh, paní Gressle znovu poukázala na tu eh, různorodost té mapy a podle mého názoru hlavní teď je, aby každý členský stát eh, zhodnotil svou vlastní situaci, aby provedl jakousi diagnostiku, což mu pomůže vyhodnotit situaci pro své vlastní účely. A to je, myslím, to, co by se teď mělo stát. Děkuji všem řečníkům obávám se, že už jsme vyčerpali eh, přidělený čas tohoto prvního panelu a proto bych nyní rád pokračoval. Takže nyní bych chtěl eh, dát slovo panu Oskaru Figejredovi, eh, členovi výkonného výboru a název tohoto panelu zní Veřejný sektor v členských státech výzvy pro národní administrativu ohledně implementace EPSAS a přidaná hodnota pro Evropu. Takže pane Figueiredo, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, dobré dopoledne všem. Děkuji mnohokrát za pozvání které jste dali tedy na naše komoře, proto abychom eh, zde tady přednesli tuto prezentaci, k které přistoupíme. Finanční krize ukazují, že vlády mají sklon k tomu používat účetní praktiky s cílem vylepšit finanční indikátory veřejného sektoru v určité období, aniž by zohlednili efekty, dopady, které to může mít potom na budoucí období. Systému um, ehm, takovéto úřetnictví dnes příjem, větší příjem může, dnešní může znamenat větší náklady, výdej v budoucnosti a méně výdajů nyní může být potom eh, cesta pro to, jak tedy zvýšit eh, výdaje v budoucnosti. I když v Evropě, eh, promiňte, v Portugalsku máme mnoho účetních jednotek, které změnily tento systém účetnictví pro, na akruální systém, a také územní orgány, jako například nemocnice a univerzity, tak přestoupily na tento nový typ systému. Ale myslím si, že kdybychom toto takto zavedli na veškeré úrovni zprávy, tak by to mohlo vytvořit eh, skutečně lepší finanční informaci a nebyly by to tedy ne, ukázalo by se skutečně i aktiva a lépe by to zobrazilo veškeré toky peněz a e, aktiv a pasiv. V budoucnosti si myslím, by toto dokázalo skonzolidovat veškeré účty vlády a současně i s státními podniky, což by vedlo k větší transparentnosti, efektivnosti a bylo by možné lépe porovnat veškeré veřejné účetní jednotky. To samozřejmě e, není něco, co, k čemu dojde jaksi samo od sebe. Tady je důležité, aby vláda se tomuto skutečně věnovala a celou zprávu takto zreformovala. Portugalsku se vláda v roce 2012 rozhodla, že eh, jak si eh, provede reformu četních systémů, tak, aby vytvořila nový referenční rámec pro účetnictví pořadení sektor a nahradila stávající rámec a připravila účetní plán, který eh, bude potom zakladen v různých právních předpisech. Tento plán probíhá současně s přípravou dalšího základního dokumentu v této oblasti, což je nový zákon o rozpočtovém zakotvení. A tam jsou různé aspekty, například akruální účetnictví. A tyto dvě právní předpisy jsou základem pro reformu veřejných financí, kterou vláda hodlá provést. Ty dokumenty vláda skládila v červenci tohoto roku a před třema měsíci je zveřejněna. Bylo to 11.9.2015 a e, tyto zákony budou potom implementovány v příštích letech. Tata zákon o rozpočtovém rámci v sobě obsahuje rozpočtové politiky, rozpočtová pravidla a další aspekty. A je to jisté propagání, které se týká mnoha aspektů účetnictví, týká se to rovněž kontroly, transparentnosti a zavádí se například to, že stát bude jednotkou uh, účetní, která zároveň bude jednotkou výkaznictví. Tady budeme mít veškeré zahrnutí v novém systému dalších aspektů, které ještě nejsou v tom stávajícím aspektu, například fiskální příjem, jak vypadají e, příjmy od daňových poplatníků, dále je tam zahrněno, jsou tam zahrněno památky a také partnerství v oblasti soukromého privátního sektoru. Stát tedy bude mít finanční účetnictví, rozpočtové účetnictví a toto v konzolidované podobě. Veškeré tyto dokumenty budou potom podrobovány auditu ze strany účetního dvora a veškeré účetní jednotky budou rovněž podrobeny auditu, opět auditu, který bude provádět účetní dvůr. Zákon o rozpočtovém rámci rovněž zavádí povinnost toho, aby finanční informace a rozpočtové informace byly připraveny v souladu s účetními normami, které jsou v platnosti. Došlo ovšem k tomu, že výbor pro účetnictví vytvořil referenciál pro účetnictví pro veřejný sektor, kde se opřel o nejnovější mezinárodní účetní normy v oblasti veřejného sektoru a také se opřel o jisté stávající normy, které existují v rámci veřejného sektoru a účetnictví pro veřejný sektor a dále se opřel o další účetní normy, které jsou již aplikovány v Evropské unii Evropskou komisí. Tady je důležité to a byl důležitý příspěvek všech dalších zúčastněných stran, které nebyly vždy všechny zastoupeny v našem výboru pro účetnictví. Například to bylo generální ředitelství rozpočtu ministerstva financí, Národní statistický institut, Portugalská banka, orgány lokální zprávy a také univerzity se zapojily do této práce a stále jsou ještě zapojeny pro vytváření tohoto nového dokumentu, což je základ sadní protože tady máme tady nový referenční rámec pro účetnictví, ten referenciál, který poskytuje účetnické informace a výkaznické informace pro uživatele. Máme tady jediný účetní systém. A jedin, jedin, jednotná pravidla, tak aby se skutečně sjednotily veškeré informace různých uživatelů. Eh, tady vidíte, kdo se tady zapojen do této práce. My se tady opíráme o akrování přístup, vytváříme veškeré účetní normy. Máme tady 107 účetních norm A detailní účetní plán, který je multidimenzionální, protože v sobě zahrnuje nejenom finanční četnictví, ale informace pro statistický úřad. A je to souhrn eh, modelu výkaznictví proto, aby se tedy mohly vytvářet eh, finanční výkazy. Vytvořili jsme tedy zjednodušený režim pro malé jednotky, který v sobě obsahuje menší riziko. Tady máte schrnutí toho, co byly naše zdroje. Zdroje pro vytváření našich norem. Větší část z nich samozřejmě pochází z mezinárodních účetních norem pro veřejný sektor s některými změnami, což je přirozené. Některé normy jsme použili z mm, předpisů, které již existovaly v Portugalsku a pak jsme vytvořili další dvě nové normy, které nebyly ani v tom IPSAŠ, ani v našem národním systému. A to byly normy, které se týkají výkaznictví a rozpočtového účetnictví a účetnictví v oblasti zprávy. Je jasné, že Mnohé z těchto norem, respektive jejich implementace, vytvoří jisté problémy a vytvoří jisté výzvy, zejména pro ty účetní jednoty, které ještě nepracovaly s tím novým systémem účetním, s akruálním. Tady vidíte některé z těch výzev jako například to, zda, mají, zda, má být uzná, zda mají být uznány historické památky země, historické dědictví země a pokud ano, jak to má být měřeno. Další otázka, ta se týká aktiv v oblasti veřejného sektoru a determinace životnosti, životnosti aktiv. Jak, vypad, jak určit spravedlivou hodnotu trhu určitých eh, hmotných i nehmotných aktiv, jak eh, určit imparit určitých aktiv. Další její blok je blok investic a konzolidace. A zde vidíte určité otázky, které se týkají toho, kdo tedy toto určuje, kdo to zjišťuje a jak aplikovat koncepci kontroly kde máme tedy vliv eh, aktiv eh, držených veřejnými podniky. Jakým způsobem se měří spravedlivá hodnota investic a jakým způsobem se determinuje jejich imperita. To, je určitá, to jsou určité otázky, o kterých budeme muset ještě diskutovat příští budoucnu. Část eh, těchto problémů a výzev kterým budeme muset čelit, je například to, co se vidíte, to je důležitý, eh, důležitá věc, to je tedy první rok uplatňování toho nového referenciálu, toho referenčního rámce, což se jak týká těch jednotek, které již používají akruální účetnictví, i těch, kteří povinní používají stále ještě ten původní systém. Z naší strany si reforma vyžaduje velké úsilí ze všech, kteří jsou tedy zapojeni do této reformy účetnictví. Tím jiným mám na mysli pouze profesionální účetní, ale také ty, kteří provadí rozhodnutí, co se týče například měření, například určité typy transakcí, non-exchange transactions, například kdy je taková ta transference aktivem a kdy pasivem, nebo to, jak tedy hodnotit určitě typy aktiv, vidět jako aktiva či pasiva. Na závěr chci říct, že tato reforma je skutečně zásadní a potřebujeme nejenom technickou diskuzi, ale také zdravý rozum. Všichni víme, že veřejné subjekty se vždy řídí principem zákonnosti a v případě našich samozpráv například, tam máme již to aktuální účetnictví již několik let. Ovšem stále ještě jsou tam problémy, které se týkají uznání určitých aktiv, protože chybí například dokumenty, chybí jistý záznam, protože tady ta jednotka prostě to aktivum pouze používá, má ho, ale není to tedy způsobem, dobrým způsobem zaznamenáno. Ta reforma jistě bude trvat eh, mnoho let. Například na úrovni vlády bude třeba vytvořit na úrovni ministerstva financí oddělení pro účetnictví, které bude mít za cíl vést právě implementaci tohoto nového účetního systému. A pro všechny veřejné účetní jednotky toto platí, které budou muset spolupracovat s naším výborem v technických otázkách a, a samozřejmě my budeme muset vyrábět pro ně určité pokyny, tak aby věděli, tedy podle čeho se mají orientovat. A pak je důležité, abychom vlastně veškerá kritéria aplikovali harmonizovaným způsobem, což také bude si žádat velkého úsilí. Pak zde budeme mít nový postup pro účetní kontrolu, pro audit a rovněž je třeba změnit chování samotných auditorů, kteří momentálně při auditu pouze zjišťují, zda je jak si dodržován zákon, zda jsou dodržovány veškeré předpisy, ale nyní by měli také kontrolovat to, zda skutečně všechny finanční výkazy a zprávy byly provedeny v souladu s tím novým referenčním rámcem. Když jsem hovořil o těch nových zákonných předpisech, které byly již publikovány, vejdou platnost a před námi stojí dál, ještě dále velký kus práce. Potřebujeme například vytvořit jakýsi manuál pro používání těch nových nákonů, kde budou jasné předpisy a příklady toho, jak aplikovat nová pravidla, jak bude vyprat například učební plán s konkrétními příklady, jakým způsobem se budou zaučtovávat určité typy transakcí, tak abychom skutečně poskytli dostatečné technické informace pro to, aby byl Eh, možné ty, nové, ty nová pravidla vhodným způsobem používat. Pak budeme mít jednodušá pravidla pro menší účetní jednotky a také proto, aby mohli i jednodušším způsobem vypracovat finanční zprávy. Dále je důležité, abychom informovali naše vlastně klienty o, o tom, jak funguje ten nový systém, což je skutečně značný úkol to šíření informací. A navíc samozřejmě budeme sledovat pilotní implementaci, která se zahájí 1.1.2016. My v Portugalsku se tedy snažíme, aby finanční výkazy přesně odrážely. Tedy ptám se, máme takový systém finančního výkaznictví, který by skutečně odrážel, v jakém konkrétním stavu se nacházejí naše, naše orgány, naší zprávy a jejich finance? Ne, nemáme. Musím to takto přiznat. Ano, máme potíže, narážíme na překážky v našem rasivním eh, reformním úsilí. Je tedy ten nový účetní systém eh, nějakým létem pro ty netransparentní a nevěrhodné účetní, účty. Samozřejmě i v tom novém systému je možné manipulovat účty a my jsme si toho vědomi. Ale co je důležité? Není důležité se zaměřit pouze na ty obtíže a překážky, které samozřejmě existují, my o tom víme. A není také důležité se pouze zabývat tím, že to bude dlouho trvat, než celý systém změníme. Tady je zásadní pro nás, abychom ten systém změnili, i když víme, že to bude trvat dlouho, protože v případě, kdy ho změníme, budeme mít více informací a lepší informace než dnes. A pokud budeme mít lepší informace, tak ti, kteří potom přijímají rozhodnutí, budou skutečně moci opřít své rozhodnutí o věrhodnější informace, než jak tomu bylo doposud. To je naším hlavním cílem vždy od samého počátku, toto bylo naším hlavním cílem a víme, že eh, veřejné aktivity jsou financovány skutečně z velice různých zdrojů a poskytovatelé financí, zejména denní poplatníci, od nás očekávají, že tedy zavedeme takovýto nový systém, který situaci zlepší. je dobře vědět, jak tedy peníze jsou používány, kdy a zda jsou používány skutečně vhodným způsobem a také transparentním způsobem tak, aby sloužily veřejnému zájmu. Děkuji vám za pozornost. Eh, obrigado, misa eh, Oska. Eh, děkuji. A pan, ne, Oskare Fegerejdo a děkuji. Přeji vám vše nejlepší k implementaci toho projektu. Víme, že je zde hodně překážek, které se vám staví, protože eh, krátkodobé změny jsou těžké. Je těžké měnit normy, se kterými se pracovalo dlouhou dobu. A nyní bych dal slovo panu Manuelovi Ortuňovi Bernave, který je poradcem eh, v eh, Národním úřadu pro účetnictví Španělsko. Eh, muchas gracias al comité Já chci poděkovat eh, výboru Evropského parlamentu a všem, eh, kteří nám mm, pomáhají. Moje prezentace v zásadě se mm, týká toho, jak rozvíjet tento eh, proces a v posledních letech, jak ten proces vývoje účetních norem ve Španělsku eh, se vyvíjel a do jaké míry je to propojeno se mezinárodními účetními normami a normalizací tedy účetní. Mm, takže struktura je takováto ve třech částech. Za prvé pohovořím o reformě účetního systému, Eh, ve státním veřejném systému, potom jaké různé účetní systémy se nyní eh, používají ve Španělsku a závěrem, jaké jsou výzvy, problémy přechodu na evropskou normu a jak zlepšit eh, takto transparentnost a udržitelnost veřejných financí. Za prvé, bych uvedl, že proces účetní reformy ve veřejném státním sektoru, tak to v podstatě navázalo na účetní reformu v soukromém sektoru. Nyní eh, eh, tedy v podnicích eh, nyní používají účetnictví eh, podle mezinárodních standardů a podle toho tedy se připravují finanční výkazy. Takže tady byl ten problém, že my v účetnictví již máme, my tedy ve soukromém sektoru máme účetnictví, které se opírá o mezinárodní standardy účetnictví, kdežto ve veřejném státním sektoru eh, to byly normy, které nebyly propojeny s mezinárodními a tudíž ve Španělsku jsme začali implementovat i tyto mezinárodní normy ve veřejném sektoru. A to, e, to co tedy e, odsouhlasila i fakt Mezinárodní federace účetních. Legislativní proces. Za prvé, v soukromém sektoru nejprve se začaly používat tyto normy a mm, byly k tomu přijaty tedy zákony, předpisy, tak aby se e, legalizovalo používání těchto mezinárodních norem a poté posledně následoval se stejný trend ve veřejném sektoru. Máme zde zákon o rozpočtu z roku 2003, který stanovuje základní principy účetnictví. Dále v roce 2010 jsme Eh, ve veřejném sektoru odsouhlasili eh, tento standard a nakonec jsme mm, přijali předpis, kterým se zavádí konsolidované normy účetnictví, které se zavádí v, eh, v ústředních orgánech. A to nebylo účinnosti v roce 2014. Během celého toho reformního procesu jsme aplikovali mezinárodní účetní normy ve veřejném sektoru a tudíž mm, ta koncepce účetnictví mm, ve Španělsku má za cíl eh, věrně odrážet eh, situaci daných organizací a poskytovat informace užitečné manažerům a i usnadnit takto transparentnost eh, účetních údajů jde o to eh, reálně postihnout operace, aby věrně odrážely eh, realitu i včetně, aby měli právní závaznost, právní sílu, eh, aby mm, tedy mm, vše bylo relevantní, jasné, aby ty informace, které jdou v účetnictví, aby byly důležité, věcné a aby i byly porovnatelné porovnatelné ne pouze mezi různými orgány organizacemi, ale i chronologicky v různých letech. Ehm, takže tady šlo o to tedy ehm, zavést homogenní informace. Dále, e, i zde my jsme zavedli celou řadu účetních principů, e, které se liší podle typu daného orgánu či úřadu. To je třeba si uvědomit, protože to má své důsledky eh, pro účetní systémy a informace, se kterými pracují. Za prvé, jsou to organizace, které mají závazný rozpočet, a jako například parlament, kde ten účetní systém je systém takzvaný rozpočtový. A zde ty principy, se kterými pracují, to jsou účetní principy, které jsou spíše eh, právní, to znamená eh, závazky povinnosti a účtuje se na základě eh, příjmu výdajů v kase, tedy hotovosti. A pokud jde o mm, orgány, které pracují s odhadem rozpočtu. Takže zde samozřejmě je to jiný princip, je to princip akruálního účetnictví. Tam se již plně aplikují ty mezinárodní normy. A takže tady to jsou principy kontinuálního uči- řízení, tedy ongoing process. Potom zde i to znamená, že e, tedy jednotnost, pokud je účtování o e, daných operacích e, obezřetnostním způsobem, kdy ty výdaje, příjmy tedy se účtují v okamžiku vyplácení likvidace a a takže aby to účtování bylo přesné další normy IPSAS, které nyní eh, eh, se aplikují ve státním sektoru, tak ty samozřejmě eh, mm, se mm, i používají pro různou infrastrukturu, kde se také účtuje a zde se pracuje s kritériem odhadu ale samozřejmě vždycky je to omezeno na to, že musí existovat aktivní trh, kde se obchoduje, kde se tedy zjistit určité ukazatele o hodnotách, se kterými se pak pracuje. Samozřejmě eh, pracuje se s odhady aktiv, jejich amortizace, s odhady pasiv finančních pasiv a potom i samozřejmě eh, ročně se musí vyhodnocovat rozvaha, tedy účetní závěrka se dělá mm, a mm, výkaz zisku a ztrát, výsledovka a eh, také i eh, rozpočet se mm, také se stanoví tedy, jak byl splněn rozpočet rozpočtové výkazy. Pokud jde o konsolidované normy účetnictví, jak již bylo řečeno, tak zde mm, to již u nás platí od roku 2014 ze zákona a toto je v souladu s normou, mezinárodní normou číslo 6, která platí pro státní sektor a tam se rozvíjí mm, ta koncepce orgánu, který eh, je reálným orgánem, který řídí, který rozhoduje a který tedy také má ekonomické výhody z toho řízení. Tam se eh, stanovují ty případy, kdy jsou mm, vyloučeny z té povinnosti konsolidovat a také se tam i stanovují metody pro konsolidaci účetnictví. Mm, zde mm, pár poznámek souvisejících s principy nebo s rozdíly mezi těmi různými systémy, které nyní platí ve španělské státní sféře. Zde máme ten takzvaný eh, systém rozpočtový, který vychází z toho cash accounting, kdy se tedy účtuje o hotovosti eh, a potom máme ten systém akruální. Pokud jde o rozdíly mezi těmi účetními systémy, Eh, které mm, jsou tedy systémy ten hotovostní a ten akruální. Zde mm, ten eh, hotovostní, takže zde samozřejmě eh, tam je to spojeno s, tou, s tím okamžikem, kdy formálně se uznávají práva a povinnosti, tedy tehdy se účtuje, když to akruálního, jsou to odhady, je to mm, a pokud je o e, rozpočtové účetnictví, tak zde se e, e, účtují tyto operace, odhadné operace, ale ne jako majetkové operace, ale jako operace aktiv a pasiv. A pokud jde o rozdíly mezi systémem Mm, účetnictví hotovostního a e, e, mm, systémem akruálním jsou zde rozdíly, které ve státní sféře především se týkají e, způsobu, jak se vypočítávají odpisy. To se také liší v těchto dvou systémech, není to stejné. Potom i E, potom i e, účtování o opravných položkách, respektive rezervách, takže tady také se jinak účtuje v jiném okamžiku, jiný je ten rozhodný okamžik v těchto dvou systémech a potom i e, ty, ten systém majetkový, tedy ten akvární, ten mm, se zaměřuje tedy na mikrodata, která se týkají toho subjektu, ale potom eh, máme ten národní systém, který se zaměřuje na agregaci dat. V rozpočtu se samozřejmě zahrnuje návrh ročního rozpočtu a potom se tam uštuje o, tam se vlastně registrují ty hlavní rozdíly mezi těmi dvěmi systémy a z toho vyjde to konečné saldo, konečný zůstatek a v zásadě zde potom se po, po, provádějí úpravy, když, a je to v souvislosti s okamžikem, mm, takže ten princip hotovostního účetnictví znamená, že se musí potom modifikovat zůstatky rozpočtu, Eh, aby se tam eh, zakomponovaly ty různé tedy operace spojené se finanční infrastrukturou, různé investice, které třeba podnikly jiné státní orgány a i další eh, výdaje, které nebyly realizovány. A potom zde máme celou řadu dalších úprav, korekcí podle typu operací a jak jsem již řekl, v zásadě mm, finanční operace mají svůj eh, dopad na rozpočet, ale nejsou potom eh, zakomponovány do eh, toho konečného výsledku. Poslední část, mm, jaké jsou příležitosti, jaká jsou rizika spojené s projektem EPSAS. Zde my, ta směrnice z roku 2011 ta hovoří o tom, že by ty národní účetní systémy měly podávat konzistentní informace podle akurárního principu a mělo by to eh, vycházet tedy z vnitrostátních účetních norem. Nyní E, ty orgány, které pracují se závazným rozpočtem, tak samozřejmě ty neplní tedy e, tyto principy tohoto účetnictví. Proto je nutné, aby mohli e, plnit tento princip akurátního účetnictví, tak musí provádět ty různé korekce pak. A pokud jde o veřejné a státní orgány, které také ale podnikají, tak ty potom mají již přizpůsobeno své účetnictví mezinárodním normám a takže pracují s akruárním principem. A potom tam existují ty divergence divergence, které eh, existují, existují kvůli tomu rozdíly mezi různými tedy orgány a organizacemi. Nyní ve Španělsku máme, mm, je třeba říci, že eh, mm, eh, ten princip akvárního účetnictví znamená, že musíme adaptovat eh, informační, tedy počítačové systémy, IT systems, tak, abychom mohli účtovat o veškerých výdajích nezávisle na tom, zdali mají svoji rozpočtovou linku, závaznou linku v rozpočtu. A mm, což u nás znamená eh, změnit všechny finanční počítačové systémy. Ve Španělsku nyní mm, minulý rok nabyl účinnosti zákon, ne, na, kon, na začátku toto roku, a který mm, upravuje registraci faktur ve veřejné eh, státní sféře, to znamená všichni, kteří poskytují služby státním orgánům, tak musí mm, to dělat elektronickou fakturací. Je to systém elektronické fakturace, který je propojen s účetním systémem. A mm, to znamená, když dojde, tam tedy dojde k přímému uh, zaúčtování a v podstatě okamžitě se to dostane eh, do eh, tedy eh, pohledávek. Pardon, do závazku. Je třeba ještě i uvést, že EPSAS by mohlo být příležitostí pro to, jak vylepšit finanční informace a zavést homogenní informace na evropské úrovni a bylo by to jednodušší potom pro práci s finančními ekonomickými informacemi, což určitě i poskytu, potom poskytne lepší obrázek o financích v Evropské unii. Takže děkuji a e, případně odpovím na vaše dotazy. Děkuji. Um, sí, gracias, señor Tuño, por esta... Děkuji, pane Ortuño, za uh, obširnou prezentaci a nyní dáme slovo paní Daniel Lažumár, která je generální inspektorkou z Ministerstva financí z Francie. Takže prosím, máte slovo. Děkuji za tuto příležitost představit vám eh, francouzskou zkušenost s účetnictvím v národním veřejném sektoru. Chtěla bych poděkovat svým kolegům z Portugalska a Španělska za to, že zmínili důležité ideje a principy, na nich stojí i francouzský systém. Pokud eh, dáváte přednost, můžete mluvit francouzsky eh, eh, i když máte slajdy anglicky, jak chcete. Čemu dáváte přednost? Děkuji. Donc, euh, ma présentation sera euh, divisée. No, takže já si rozdělím tu prezentaci do dvou částí. Jednak je to rychlá e, prezentace francouzského systému na různých úrovních, tedy centrální, lokální, sociální zabezpečení a další. A poté, potom také i se rychle podíváme na systém účetních norem normalizace ve Francii. Takže nejprve, jak vypadají francouzské účetní předpisy? Nejprve mm, začneme ústřední vládou, tedy stát, my tomu říkáme ve Francii, a e, tady došlo k významné reformě v roce 2001. Před touto reformou ten systém e, by, e, byl modifikovaný systém cash basis, účtovalo se o hotovosti. A pro takže to bylo jasné tedy pro účely eh, rozpočtu a pokud je obecné účetnictví, tak eh, tam to mm, byla, byl modifikovaný systém účetnictví eh, takzvaného hotovostního cash basis. Od roku 2001 jsme zavedli systém accrual, mm, accounting, akurární účetnictví, a takže to je teď eh, téměř eh, ústavní zákon, který eh, platí od roku 2001 a tímto zákonem mm, byly zavedeny dva hlavní principy. Za prvé, pokud jde o rozpočtové účetnictví, tak zde máme dva podsystémy. Na jedné straně je to účetnictví o příjmech a výdajech v okamžiku, kdy dojde k tomu e, toku, e, hotovostnímu toku, takže to je cash basis. A potom zde máme systém, kdy se účtují e, budoucí závazky v rozpočtu, to znamená v okamžiku, kdy se vydají objednávky. Takže to, to je v proučeli rozpočtu. Potom máme ještě obecné účetnictví, general purpose accounts, všeobecné účetnictví pro veškeré transakce, operace, které eh, tedy spadají do obecné účet, účtování. Eh, znění tohoto zákona z roku 2001 říká, že obecné účetnictví se opírá o akruární účetnictví, operace, transakce se zaúčtují v roce, ke kterému se vážou, bez toho aniž by se vzal do úvahy rok, platby či inkasa. Takže Teď pokud jde mm, o centrální vládu, tedy stát, zde bych chtěla upřesnit, že parlament eh, stanovil i možnost eh, mít eh, rozpočtové předpisy, které se budou opírat o akruární princip, ale parlament to odmítl a e, dal přednost dvou systémům, tedy e, rozpočtové účetnictví, které je takzvané hotovostní a potom to obecné, které bude aktuární, kdy se účtuje o budoucích výdajích. Takže proč e, parlament přijal toto rozhodnutí? Má se za to, že proto, aby nějaké rozpočtové, aby rozpočtové účetnictví, takzvané cash basis, aby Eh, samozřejmě to je eh, propojeno o, vždycky s hlasováním o rozpočtu, mm, tak eh, údajně to umožňuje demokratičtější rozhodování a snažší kontrolu ze strany parlamentu a občanů. Ze dvou důvodů. Za prvé, ty koncepce jsou velice jednoduché, protože tady jde vždycky o inkaso a platby, tedy o průchod kasou a potom je to jednodušší potom pro účely kontroly rovnováhy rozpočtu, eh, tedy eh, kontroly deficitu potažmo. Obecné účetnictví, tedy to se vede paralelně s tím rozpočtovým účetnictvím, tak eh, to je vlastně takovým doplníkem a obohacuje to rozpočtové účetnictví, které typu cash basis a především tady se vykazují aktiva a pasiva. A takže toto obecné účetnictví přináší doplňující informace parlamentu i občanům a podává informace i e, podle ISA 2015 e, podávají se e, údaje z tohoto účetnictví, které jsou okamžitě užitečné a potom i umožňuje identifikovat a oceňovat aktiva, závazky a dluhy, což umožňuje aktivnější finanční řízení a tudíž umožňuje i e, lepší rozhodování, třeba účetní identifikace aktiv, e, tedy nehmotného majet, typu nehmotný majetek, například e, rozhlasové frekvence, koncese na vodu, nebo prestižní eh, jména, internetové domény a tak dále. Takže to všechno vedlo k účetnímu ocenění těchto aktiv, ale také i k tomu, že bylo možné je ekonomicky aktivovat, eh, tedy ocenit je. A to je velice důležité třeba pro alokaci koncesí, kdy je třeba mít, znát reálnou hodnotu a za to potom ty koncese prodávat. Takže E, to akruární e, účetnictví tedy poskytuje údaje pro to, aby bylo možné provádět podobné oceňování a mm, to umožňuje potom porovnávat si toto třeba se službami ze soukromého sektoru a zjistit, zda třeba není lepší E, nějakou službu zadat externě, outsourcovat či nikoliv. Ještě bych chtěla upřesnit, e, tato otázka také tady padla ráno, já bych chtěla upřesnit náklady na tento informační počítačový systém, který byl nezbytný pro tuto reformu. My jsme rozhodli, že zcela nahradíme e, ten předchozí počítačový systém, takže asi stovka aplikací byla nahrazena jednotným nástrojem. Je to projekt Korus, stálo to miliardu euro a to znamenalo, že jsme museli i změnit způsob organizace finančních toků ve státě a úspěch tohoto projektu mm, nastal i díky velké podpoře ze strany politických kruhů, i těch nejvyšších, protože i sám prezident a premiér museli intervenovat, aby to šlo k organizačním změnám u některých úřadů. Takže teď, pokud jde o další veřejnoprávní subjekty, je třeba si uvědomit, že za prvé máme zde u nás velice dlouhou tradici e, akruárního účetnictví. Tudíž máme zde již eh, vyhlášku z roku 62, která zavádí povinnost používat eh, to, čemu se říká French Gap, to jsou účetní normy pro soukromý sektor a již tehdy tedy v soukromých subjektech se muselo od 60. let účtovat eh, akruárním způsobem kromě státu, tedy všichni ostatní, museli takto účtovat již a zde mm, samozřejmě mm, ta aplikace konkrétní se lišila podle toho, tak jak i připomněl španělský kolega, podle toho, mm, zdali ten rozpočet byl závazný či pouze indikativní. Takže ty orgány, které mě pracovaly s indikativním rozpočtem, to znamená eh, eh, ty třeba různé státní nebo veřejnoprávní eh, organizace, agentury, třeba sociální zabezpečení a tak dále, takže ty mohly aplikovat akruární účetnictví a i zároveň tedy měli to obecné účetnictví také akvárního typu, kdežto místní samozprávy, ale i obce, okresy a kraje, protože ty vždycky pracují s eh, závazným vymezeným rozpočtem, tak ty měli smíšený systém, který bych nazvala modified cash basis. Pro obce došlo k velké reformě v roce 92 eh, a tato reforma vedla k tomu, že ten jejich rozpočet lze teď kvalifikovat, nazvat jako mm, se kvalifikuje na to, aby použili modified cash basis, tedy modifikovaný, eh, tedy smíšený systém. A Mm, obce, které mají méně než po tisíce obyvatel, mají zjednodušený účetní systém navíc. A rovněž musím uvést, že nyní probíhá reforma u e, public agencies, u těch různých veřejnoprávních organizací typu agentury, aby se tam zlepšila rozpočtová disciplína, protože Eh, přešli od indikativních rozpočtů k těm imperativním, tedy limitativním závazným rozpočtu, takže by museli akceptovat stejný systém jako stát, to znamená cash basis, eh, účetnictví kombinované s obecným účetnictvím, a to obecné účetnictví je typu ekvárního. Možná ještě poslední bod k této první části zde bych zdůraznila, že realita eh, těch zisků, které lze očekávat, nebo realita výhod, které lze očekávat eh, z toho akruárního účetnictví, to závisí na kvalitě toho systému účetnictví, jinak je to pouhá iluze. Protože jenom tím faktem, myslet si, že tím faktem, že se zavede akruární E, systém, že to samo sobě bude samospásné, tak to nestačí. Tady je třeba splnit další předpoklady. Za prvé. Je tady ta otázka toho, že zdáli e, e, ty finanční výkazy, účetní výkazy, které vzejdou z obecného účetnictví, zdali by měly být předkládány externímu auditu pro stát a centrální úřady je to obligatorní a je to tedy francouzský NKU, který ověřuje tyto účty od roku 2006. Je to povinné pro sociální zabezpečení, také tam je to NKU, to, které to ověřuje. Je to povinné i pro e, veřejnoprávní organizace velké e, velkých rozměrů, univerzity například, nebo nemocnice i teď. A zhruba řečeno, takže tam působí soukromí auditoři a potom i certifikace účtu probíhá dobrovolně u těch místních orgánů lokálního charakteru a nyní máme předpis zákon, který ukládá za povinnost, že určité obce musí mít nezbytné know-how, zkušenost, takže asi myslím si, že to půjdeme, půjdeme spíše cestou větší povinnosti certifikace účetní závěrky. Také, jak řekl kolega, tady pokud chceme, aby to účetnictví bylo kvalitní, tak to znamená zavést i systémy vnitřních kontrol a auditů, proto aby se neustále mm, e, e, zlepšovaly ty nároky na účetnictví. My zde máme vyhlášku z roku 2011, která toto ukládá za povinnost státu a také i máme e, i vyhlášky pro e, jiné veřejnoprávní organizace a sociální zabezpečení, e, systémy sociální zabezpečení. Pokud jde o obce, tak tam je to dobrovolné, tedy pro ty organizace lokálního charakteru, ale existují již i obce, velké obce, kde mají ty systém interního auditu, platí to pro, u okresu i u krajů. Teď stručně. Jak to vypadá se normalizací ve Francii, účetní normy ve Francii? Nejprve bych chtěla upřesnit právní rámec, definice účetní normy ve Francii, takže to je samotná ústava, která ve Francii eh, zakotuje princip eh, účetnictví, eh, účetnictví, které reflektuje zjištěné právo. To znamená, veřejnoprávní organizace stát musí eh, předkládat věrný obraz účetnictví a toto účetnictví musí mm, poskytnout reálný obraz, věrný obraz, přesný obraz výsledků eh, řízení aktiv a finančního stavu. Tudíž Eh, ten ústavní zákon z roku 2001, tak ten obsahuje také určité požadavky týkající se norem, které je třeba aplikovat na účetnictví ve státě, tedy ve státních centrálních orgánech a článek 30 říká, že Eh, pravidla, mm, která se aplikují na obecné účetnictví státu, se nemohou lišit od pravidel, eh, které aplikují soukromé společnosti a mohou se odlišovat pouze, pokud je to odůvodněné specifickými charakteristikami činnosti státu. Takže normy, jinými slovy, musí se opírat o principy sou, účetnictví v soukromých, v soukromé sféře a pokud se odlišují, tak to musí být odůvodněné. Musí to mít základ ve specifickém charakteru činnosti státu. Eh, u nás ve Francii normalizační orgán to je tedy CNOCP, který má na starosti normalizaci účetnictví ve všech subjektech, které nejsou financovány zdroji, které eh, bychom nazvali soukromé, takže v podstatě jde o organizace, které dostávají zdroje ze veřejného rozpočtu od státu. CNOCP hm, to je má nezbytný aparát na přípravu těchto norem a členové mm, pracovních skupin komise, tak tam mm, jsou to experti, jak se e, soukromé sféry, tak i z, tedy z veřejné, jsou tam auditoři, soukromí auditoři a tak dále. A e, vydává stanoviska, která potom e, ministerstvo financí vydává ve formě závazných předpisů. CNOCP i pracuje, inspiruje se s různými mezinárodními i národními standardy a snaží se o jejich konvergenci. Eh, to i řekl předseda tohoto orgánu, této komise na prvním zasedání. Zaprvé používají takzvaný French Cap, to, je, to jsou ty účetní normy pro soukromé firmy, potom IAS, IFRS, tedy mezinárodní standardy a potom také i IPSAS pokud je to relevantní. A pro každou normu cen OCP určuje, zda lze přímo aplikovat tyto mezinárodní normy, anebo zda některé třeba modifikovat, nebo zda je třeba vytvořit specifickou normu. Takov, takový, taková ukázka třeba My nemá, není existuje standard IPSAS, který se týká výdajů, i když to je zcela zásadní samozřejmě pro stát a především proto, aby bylo možné toto koordinovat s rozpočtovými pravidly. Tudíž otázka, kterou zde kladla paní Kac, okamžik, kdy je třeba zaevidovat to či ono v účetnictví, v obecném účetnictví, tak to není upraveno normou IPSAS, takže my na to máme specifickou normu a já myslím, že i to udělala Evropská komise, protože chtěla zaplnit stejnou potřebu. Obecně řečeno, naše normy jsou směsicí těchto různých referenčních norem a některé jsou zcela specificky vytvořené. Jak jsem řekla, CNOCP musí e, e, i mm, jak si respektovat zákon. A výsledek toho všeho je, že máme kompendium e, norem, které musí aplikovat stát, tedy ústřední orgány, a také kompendium norem, které musí aplikovat eh, další orgány, eh, veřejnoprávní orgány. Eh, tato komise se snaží o konvergenci standardů u, i u lokálních orgánů a u systému sociálního zabezpečení. CNCP také i Eh, eh, vydala koncepční rámec, který identifikuje dvě úrovně. Za prvé úroveň účetních jednotek, stát, sociální zabezpečení, lokální orgány, veřejnoprávní orgány a potom úroveň eh, tedy suveréna, což je národ a národ není subjektem, který by podával reporting. Ale tady právě se klade otázka, udržitelnosti, protože to podle nás udržitelnost, to pro nás není účetní koncepce. A to je velice důležité, abychom zde byli schopni dělat rozdíl mezi obecnými závazky a potom konkrétními závazky. A teď, pokud jde o detaily, tak ve francouzštině a v angličtině si to najdete na této webovské stránce ekonomii gov.fr. Eh, tam naleznete ty normy ústředních orgánů, veřejnoprávních orgánů, stanoviska CNOCP, koncepční rámec tam najdete a také i eh, naše odpovědi v připomínkovém řízení k IPSAS a další výsledky dalších vnitrostátních připomínkových řízení. Děkuji. Ehm, Muchas gracias, eh, señora Lajumar. Děkuji, paní Lajumar, za velice zajímavou prezentaci. Já myslím, že teď pan Vendrik určitě... Aha, ten nemohl přijet, takže se omluvil, takže bych dala slovo panu Karstenovi Novakovi, který je ředitelem účetního dvora Hesenska z Německa. Takže prosím, máte slovo. NKU z Hesenska. Děkuji, přeji vám všem krásně dobré dopoledne, děkuji vám za to, že jste mne poslali. Jsem potěšen, že dnes mohu před vámi vystoupit. Má přednáška bude mít tři části. Nejdříve bych vám rád představil situaci a diskuze o EPSASe v oblasti německých účetních dvorů. Máme 16 zemských účetních dvorů a jeden spolkový účetní dvůr a myslím si, že tato diskuze může být taková taková symptomatická pro diskuzi, která se vede v celém Německu. A pak bych se rád věnoval zásadním postojům Eurostatu aby světlil postoj naší organizace k těmto tématům. A nakonec v třetím závěrečné části přednášky bych rád představil požadavky na vytvoření evropských účetních standardů pro veřejný sektor, zejména na ten rámec. Nejdříve k diskuzi mezi německými účetními dvory. My zjišťujeme, že otázka, zda EPSAS ano či ne, že nemůžeme na ní odpovědět jasně jako, že ano. Účetní dvory si kladou otázku, zda je skutečně nutné zavést EPSAS. Tato otázka eh, je argumentována tím, že říkají, že si nemyslí, že EPSAS, tento systém je vhodný skutečně proto zlepšit kvalitu údajů. Říká se, že pokud se zavede EPSAS, tak to pravděpodobně nepovede k realizování těch cílů, které byly vytčeny, totiž ke zlepšení kvality údajů. Účetní dvory se ptají, zda by nebylo možné zajistit zlepšení kvality údajů mnoha in, méně intenzivnějšími opatřeními, než tím, že se skutečně zavede jednotné než se se zavedou jednotné evropské účetní standardy pro veřejný sektor. To je tedy diskuse, která probíhá my v Hesensku, na našem účetním dvoře se nezabýváme těmito tématy, my se zabýváme otázkou jak, tedy ne zda ano či ne, ale jak my si myslíme, že EPSAS je dobrá věc, že je dobré ji zavést. Vidíme to tedy velice pozitivně, dokonec, na, dokonce bych řekl, že si myslím, že, že nezbytně nutné, aby bylo EPSAS zavedeno. Ale některé jiné účetní dvory, zejména konference předsedů německých účetních dvorů, to vidí jinak. Tady bych citoval doslova dvě, eh, dva výroky, které myslím velice dobře, jak si zobrazují tu, ten postoj toho jak za prvé. Pravidla pro víkendnictví se musí odehrávat tím, že se eh, zajistí důraz na objektivizaci, věrohodnost a spolehlivost a další citát. Pravidla pro výsvětnictví musí zdůraznit princip obezřetnosti, což musí být což podpoří cíl intergenerativní spravedlnosti ve veřejném účetnictví. Tady už se dostávám skutečně k té diskuzi, jak k tomu skutečnému důležitému obsahu, totiž jak tedy má vypadat veřejné výkaznictví. Náš postoj, tedy postoj třetího senátu Hesenského účetního dvora k důležitým aspektům Eurostatu spočívá v tomto. Harmonizace evropských účetních standardů je nutná. My si nemyslíme, že je to zátěž, myslíme si, že je to šance. Šance proto mít na všech evropských úrovních jednotné standardy a generovat porovnatelná čísla. Ano, dopek je také vhodný systém účetní. Je to systém hotovostní, respektive je to systém, který je mnohem lepší než jakýkoliv hotovostní systém. Paní Gresle, pokud byste zde chtěla pořádat další workshopy a možná se podívat na téma dopik versus kameralistik, rádi eh, vám pomůžeme, rádi vám předložíme deset jasných výhod dopiku, abyste viděla, že ten systém je skutečně lepší. A dále IPSAS podle nás, respektive podle Eurostatu, je dobrý rámec pro vyvinutí EPSASu. My to vidíme kriticky, tento názor. Nes, nes, nes, nemyslíme si, že by generálně EPSAS bylo něco nevhodného, ale spíše si myslíme, že EPSAS bychom měli vyvíjet, k tomu vývinu EPSASu bychom měli přistupovat jako k šanci proto vytvořit systém šitý na míru pro účetnictví veřejné oblasti. V rámci veřejného účetnictví máme mnoho specifik a skutečně velmi pochybujeme o, po, o tom, zda pokud se opřeme o IPSAS, což je jasně kapita- eh, orientováno na kapitálový trh, zda toto je vhodné pro veřejné účetnictví, za to vůbec může být vhodný základ pro vývoj systému EPSAS. Proto tady nastává otázka, jak tedy přesně nastavit EPSAS, jak vytvořit ta pravidla. K tomu další slide. Zamysleli jsme se nad tím, co jsou vlastně, co je vlastně hlavní účel veřejného účetnictví a výkaznictví. Na levé straně vidíte účel, jako je například skládání účtů. Proč protože štát, stát, parlament, vlády a dále finanční prostředky občanů a poslanců, stát, parlament a tak dále spravují tyto peníze a musí potom na konci roku skládat účty a vysvětlovat, co se s těmi penězi skutečně stalo. A pak tady máme další velké téma, to je téma generační spravedlnosti. Veřejné rozpočty musí být generačně spravedlivé, pak je tady téma eh, udržitelnosti, což znamená, že naše systémy a pravidla výkaznictví a účetnictví musíme mít nastavené tak, aby vždy dokázalo ke snižování, omezování či ještě lépe snižování dluhu. Tady je zásadla vyrovnaných rozpočtů. Rozpočty musí být vyrovnané Neznamená to tedy, že příjmy a výdaje jsou vyrovnané, to nestačí, musí být dopecky vyrovnané. To je velice náročný cíl, ambiciozní cíl. Ta tematika dopiku a toho dopického vyrovnaného rozpočtu, to si myslím je skutečně velmi dobrý instrument pro to, aby i další otázky, kterými se Evropa zabývala, to je omezení dluhu, aby do ně Evropa nalezla smysluplnou odpověď. A pak je tady další cíl, to je vlastně porovnatelnost. Srovnatelnost je velice důležité právě z hlediska statistik. Veřejné účetnictví musí poskytovat porovnatelné údaje a z této porovnatelnosti nutně vyplývá, že Tady musí být malá možnost volby a musí to být vše přísně objektivní a objektivizované. Na tomto místě my kritizujeme IPSA. IPSAS má velký manévrovací prostor, velké množnosti. Takže za prvé IPSA se příliš zaměřuje na kapitalové trhy a za druhé ty možnosti volby a ty manevrovací prostory, které v sobě IPSAS obsahuje. A pak je tady další účel. To vidíte napravo té čáry, to jsou informace. Pokud vysle, tady se hovoříme se zástupci IPSAS a dalších, tak tady skutečně vždy je ve středu pozornosti právě poskytování informací. Já neříkám, že informace nejsou důležité pro kapitálový trh, ale myslím si, že v standardech účetnictví bilance a GMV není, v rámci těchto systémů není možné poskytovat eh, dobré informace. Já si myslím, že účetní pravidla pro bilance a GNV musí být mnohem objektivnější a potom v té dodatečné zprávě je možné poskytovat další informace v té v příloze a v té zprávě v příloze a v té zprávě o situaci. Tam se to může dál rozvíjet. Tak by měl vypadat rámec jak by mělo z časového hlediska vypadat vyvíjení standardu EPSAS. K tomu tady mám další slide a tady paní Makaronides si poněkud s obavami hledím na vaši přednášku. Vy tady vidíte, že se tady vy jste říkal, že se paralelně vyvíjí standardy a rámec, ale my si myslíme, že je nejdříve třeba vyvinout rámec, který poskytne koncepční rámec pro účetnictví v tomto rámci musí být obsaženy bilanční cíle, jak jsem již tomu říkal, porovnatelnost, udržitelnost, generační spravedlnost a další. Z těchto e, cílů se musí vlastně odvědět principy. A to jsou zásadní aspekty, které musí být pevně stanoveny v tomto rámci. Pokud již budeme mít vypracovaný rámec, tak potom můžeme tohoto rámce odvodit standardy pro implementaci. Ten rámec potřebujeme jako jakýsi benchmark, jako jakýsi základ pro hodnocení a budeme ho pracovat také proto, abychom, potřebovat také proto, abychom mohli po, zhodnotit, zda stávající standard IPSAS se vůbec může stát standardem EPSAS, zda vůbec je jaksi na výši požadavků toho rámce a není konkrétní požadavky, které máme na takovýto rámec. Ten rámec by měl být vyšší eh, jaksi, hodnotu než standardy, vyšší postavení. V rámci IPSASu a IFS to tomu tak není. Tam vlastně to vyšší postavení mají ty standardy než ten rámec, což znamená, že eh, pokud dojde k nějakému středu, tak platí standard a ne rámec což by vlastně nás vedlo k závěru, že to, co je v IPSA, jsou v podstatě pouhé prohlášení o záměrech. To se nám nelíbí. My chceme, aby rámec byl závazný. Aby byl závazný pro toho, kdo vytváří standardy a také pro uživatele. Rámec je základ a musí to být také základ pro odvozování. V oblasti účetnictví vždy se budeme setkávat s novými a novými skutečnostmi, které budeme muset řešit. Potřebujeme tedy čistý systém principů, ze kterých potom budeme obvodovat jednotlivá konkrétní řešení. A proto je zásadní, abychom měli ten rámec. A mezi rámcem a standardy nesmí docházet k žádným rozporům. A proto, abychom mohli přetvořit standard IPSAS v standard EPSAS, tak vždy musíme zkontrolovat, zda odpovídá požadavkům, které vyplývají z rámce. Pro nás to znamená, že primárním cílem EPSAS nemůže být pouhá kompatibilita s IPSAS. IPSAS můžeme použít jako jistý jako jakýsi referenční rámec a potom ho, ho musíme ohodnotit na základě principů a účelů proto, zase ten konkrétní IPSAS hodí pro nás účel. Pokud ne, tak je třeba vytvořit nový EPSAS. V tomto procesu vidíme šanci, šanci vytvořit nový nové učení standardy pro veřejný sektor, které skutečně zohlední potřeby veřejného sektoru. Ještě jednou tedy apeluji na to, prosím, vytvořte nejdříve rámec EPSAS, kde bude jasně stanový účel a principy, a potom teprve přistupte k, vyt, k vytváření jednotlivých standardů EPSAS. Rád bych ještě připomněl, že jsem pro poslance mm, že zde má pro poslance různé podklady, jsou to čité komentáře k veřejnému účetnictví a výkazy v Německu, dále jsou vědecké práce, pak je zde dokument, který vypracoval náš účetní dvůr, jak my bychom bych si představovali, že by měl vypadat EPSAS, tam mám obšírně formě schrnuto to, co jsem právě vysvětlil a pak je to ještě obsaženo tady v tomto dokumentu EPSAS, IPSAS napětí mezi informacemi pro kapitál a mezi ochranou generací, o tom jsem také hovořil. A pak takový malý pokus, takový návrh call set frameworku. My jakožto helsenský učení dvůr jsme toto vyvinuli a společně s dalšími orgány, například se, s auditorským orgánem Severního Polského Westfalska, tam jak si popisujeme jistou skutečnou alternativu k IPSASu. Ještě jednou vám děkuji a děkuji za pozornost. Sí, <clears throat> muchas gracias, señor Novak, eh, por... Eh, děkuji vám, pane Novaku. Vaše návrhy. možná jsou poněkud kontroverzní, určitě vyvolají určité reakce později. A nyní dám slovo dalšímu řečníkovi, kterým je pan Thomas Miller Marquez Berger, který je eh, předsedou skupiny pro veřejný sektor Evropské federace účetních. Prosím, máte slovo. Yeah, thank you very much for Děkuji vám za to, že jste mě pozvali na tuto velice důležitou schůzi a naprve, nejprve bych chtěl říct, že FEE e vždycky podporovala akruální účetnictví ve veřejném sektoru a zcela jasně podporuje harmonizované akruální účetnictví, proto jsem velice rád, že mám příležitost k vám hovořit. Být poslední řečník z mnoha kvalitních řečníků je poněkud obtížné, protože mnoho už bylo řečeno a něco z toho mě tak trochu způsobuje volení hlavy, nicméně já se pokusím eh, zaplnit mezery tak, abych se příliš neopakoval. Jde tady tedy o problémy národních administrativ s implementací EPSA. To je bod jedna. Druhý bod je hledání přidané hodnoty pro Evropu. E, to už pokryli mý předřečníci. A za třetí e, se stručně podívám na ponaučení z různých projektů ve světě, zejména potom v Evropě. Tedy jaká ponaučení si z nich můžeme vzít. Eh, pokud na to budeme mít čas, eh, tak bych rád eh, diskutoval o některých provokativních teorií mých předřečníků, to by bylo skvělé, kdyby na to zbyl čas. Takže po dnešní diskuzi si myslím, že je zjevné, že hlavní oblast výzev je jasně spojená s účetní vyzrálostí členských států. Eh, ty citované studie z minulých let jasně prokazují, že veřejný sektor v členských státech a také administrativa ve členských státech mají jaksi různé startovní body eh, pro přechod na akruální účetnictví a proto způsoby, jak tohoto přechodu dosáhnout, jsou různé, což eh, znázorňují šipky na tomto slajdu. Prvním problémem z eh, entit veřejného sektoru je identifikovat tento startovní bod, eh, což je tedy ta první výzva, před kterou vlády stojí. A poté je potřeba vypracovat specifickou cestovní mapu. To je tedy první doporučení pro evropský harmonizační projekt. Ten musí vzít v úvahu různé startovní body tak, aby nakonec vznikla dostatečná flexibilita pro jednotlivé členské státy, které se tedy nacházejí v různé fázi. O tom jsme už, myslím, slyšeli dostatek. E, ty výzvy se dají rozdělit do třech kategorií. E, já je nazývám management změny, zdroje a e, IT a další nástroje. Zase hodně toho už bylo řečeno, ale já to trochu schrnu. První výzvou je dosáhnout politického a exekutivního závazku. To je naprosto zásadní. Daniel Lažumar o tom hovořila z francouzského pohledu. Má to dva důvody. Za prvé, vzniknou konflikty a bude zapotřebí učinit obtížná rozhodnutí. To je naprosto jasné a bez podpory ministrů nebo jiných vysoce postavených osob nebude mít ten projekt dostatečné zázemí na to, aby uspěl. E, za druhé, e, účetní reforma neprobíhá samoučelně. Naopak e, je to základ pro další reformy veřejných financí, které by měly následovat. Takže politici, kteří později se budou rozhodovat na základě zlepšených ztracených informací by měli být zapojeni už do designu celého projektu a do definice jeho cílů. Jinak projekt nebude dostatečně relevantní. Za druhé, změna smýšlení. Paní Gresle už hovořila o změně kultury, změně myšlení a to je podle mého názoru zásadní. E, účetnictví skýtá pobídky pro chování, dobré a nebo špatné a proto e, akruální účetnictví musí být doprovázeno změnou kultury. Například operace, které vedly k fiskálním iluzím v minulosti, jako například koupit teď, platit později, ty už nebudou mít vedlejší účinky. A takovou tu změnu smýšlení je potřeba zahájit. Dále vyhnout se únavy z reform. Takováto reforma je projekt na mnoho let a někdy je dokonce možné, že lidé mají zkušenosti s se selháním z minulosti. Každopádně to je e, zátěž, kterou mnozí lidé nesou v rámci svých povinností a e, jedním z důležitých úkolů je vyhnout se té únavě z reform a uchovat dynamiku. Dále rozsah velkých projektů. Většina administrativ nemá zkušenosti e, s projektem podobného rozsahu, dopadu a složitosti, což vede k dvěma hlavním nejistotám. Za prvé nejistota ohledně nákladů a výnosů. O tom už se tady hovořilo e, čas e, vyhrad, nebo náklady na konverzi na EPSAS bude značný, to, to je jasné, ale je nejasné, jak přesně. To je tedy hlavní problém zastánců tohoto přechodu v politických diskuzích. A za druhé chybí eh, podrobný časový harmonogram. Neskušenost s takovýmito projekty znamená, že obsah a načasování jednotlivých transformačních kroků je nejasný. To je také potřeba vyřešit. Druhá skupina problémů zdroje. Za prvé, budování kapacity. Podle mého názoru je zcela jasné, že v zemích s hotovostní bází e, ne, ne, nemají e, pracovníci z finančního sektoru dostatek zkušeností pro přechod na akruální účetnictví. Proto budování kapacity a rozvojové programy by měly být vysoko na žebříčku priority jakéhokoliv konverzního projektu. Technické nejistoty e, lidí, kteří se budou projektu účastnit, je jeden z hlavních důvodů selhání a demotivace projektu projektových týmů. A poslední bod z kapitoly tedy jsou eh, IT a další nástroje. O tom nemusím hovořit dlouho, o složitosti IT projektu. Já myslím, že všichni to známe. Eh, můžeme se podívat na zkušenost Spojeného království z uplynulých dekád. Eh, tam bylo provedeno projektů za mnoho milionů a selhali. Takže to je určité riziko a určitá výzva. Budeme o tom muset hovořit, ale to je potřeba zařadit pod náklady na reformu akruálního účetnictví, a nebo je otázka, zda to není spíše nedostatek managementu z minulosti a selhání eh, rozpočtu a údržby z minulosti. Na dalším slajdu eh, to potom ještě uvidíme. Eh, tady ještě je napsáno na tom prvním slajdu, že chybí eh, průvodní pokyny a nástroje. Je tady o účetní standardy, eh, konzistentnost a srovnatelnost účetních dat, která je nyní ohrožena. A pokud lidé nebudou mít správné pokyny ohledně toho, jak konat určité kroky konkrétní, tak klesne kvalita a klesne motivace k celému projektu. Teď eh, tedy eh, účetní rozvaha. Tady vlastně nemáme dostatek historických eh, informací a příklady z některých zemí už to ukazují. Tento trojuhelník ukazuje to dilema prvního zavedení. V ideálním světě bychom se snažili o úplnost aktiv a pasiv a snažili bychom se o správné měření aktiv a pasiv, tedy co nejsprávnější ať už je zatím jakákoliv filozofie. Problém je ale v tom, že tu máme určitá omezení. Máme tu omezení eh, spočívající ve zdrojích a času. A proto samozřejmě otázka zní, jak dosáhnout transparentnosti a srovnatelnosti jakožto východiska pro aktuální reformu. Tady tedy hlavním sdělením je, že Nejenže neexistuje jediná správná cesta, jak provést implementaci, ale zároveň, zároveň není žádný jediný způsob, jak vytvořit tu správnou eh, účetní rozvahu na, na, na eh, začátek. Tady přicházejí do hry takzvané 3C akruálního účetnictví. Za prvé kompromisy, které je třeba dělat, pokud jde o úplnost a přesnost. E, tady je zapotřebí zkoumat e, relevantnost jednotlivých stát. Za druhé konsenzus všech e, zainteresovaných stran ohledně rozumnosti a praktikovatelnosti těchto kompromisů. A tady se domnívám, že musíme zahrnout auditory Eh, paní předsedkyně už zdůraznila důležitost auditorů a za třetí je to eh, kuchařka, kterou je potřeba dát administrativě jednotlivým úředníkům tak, aby eh, zvládli první spuštění té reformy. To jsou tedy doporučení pro projekt EPSAS. Je zapotřebí, aby se s ním pojilo co nejvíce podrobných pokynů, aby členské státy zvládly problémy spojené s první implementací. Teď poslední slide k výzvám. Tady eh, narážím na to, že eh, finanční zprávy reflektují fungování celé entity a proto je více než logické, aby konverze na EPSAS eh, pokrývala všechny oblasti a entity, včetně těch, které nemají vůbec žádné znalosti o účetnictví. A je zapotřebí i tyto lidi informovat o tom, co jsou ty nejdůležitější aspekty. Postihne to tedy mnoho oblastí a proto je zapotřebí jasných a srozumitelných odpovědí na to, jak a proč je ta konverze potřeba. Teď přejdeme k otázce přidané hodnoty a jak akruální účetnictví tvoří přidanou hodnotu. Ta odpověď je mnohostraná a závisí primárně na geopolitických hlediscích. Různí aktéři a e, uživatelé jsou jak investoři na globální úrovni, tak politici a administrátoři na evropské úrovni, ale až po občany v městech a v malých obcích na podnárodní úrovni. A podle politických rozhodnutí eh, o eh, alokaci dotací, tyto, eh, tato rozhodnutí mají přímý dopad na život občanů v regionech a proto i výhody spolu vzájemně souvisejí. Znamená to, že je zapotřebí eh, zlepšit kvalitu rozhodování a daňoví poplatníci a eh, voliči se potom dočkají přidané hodnoty ve svých osobních životech. Abychom to lépe pochopili, podívejme se na eh, různé skupiny zainteresovaných stran a já bych se chtěl soustředit na tři z nich. Než to ale udělám, chtěl bych ještě říci, že tady souhlasím se svým německým kolegou, že nestačí mít nějaký přehled zisku a ztrát a účetní bilanci. To nestačí k dostatečné transparentnosti. Nestačí to daňovým poplatníkům, nestačí to médiím a širší veřejnosti, ale nestačí to ani politikům. Potřebujeme spíše nějaký překlad těch finančních zpráv do stravitelných a srozumitelných sdělení pro jednotlivé skupiny aktérů. To je podle mého názoru nejdůležitější. Můžete vytvářet čísla, jak chcete, ale pokud je nějak nepřeložíte do sdělení, tak to nepomůže. To je nutná podmínka pro tvoření přidané hodnoty v jakékoliv fázi. Nejprve se tedy soustředíme na e, přidanou hodnotu pro parlamenty a nadnárodní organizace. Eh, tady eh, jsou dva aspekty, podle mého názoru. Eh, za prvé jde o využívání informací a kontrolu práv parlamentu jakožto hlavních pilířů demokracie. Podle mého názoru tady je nutná hotovostní perspektiva, ale není dostačující k tomu, aby byla zajištěna tato eh, informační a kontrolní práva. Tady je zapotřebí důkladnější znalost aktiv a pasiv. To je tedy eh, za prvé. A tady toto je největší ohrožení moderní demokracie, tedy netransparentnost a nedostatek informací. Eh, druhý aspekt přidané hodnoty je zlepšení rozhodovacího procesu. O tom jsme už dnes hovořili, já dám jenom dva příklady. Tím prvním z nich je vyhýbání se fiskálním iluzím, e, jako je politika kupovat teď, platit potom. To by byla bez sporu výhoda. My už jsme hovořili o projektech PPP v partnerství soukromého a veřejného sektoru a tady by akruální účetnictví umožnilo jasné srovnání mezi investicemi do infrastruktury prostřednictvím PPP a na druhé straně přímým investicím. Je to velice komplikované, ale je zapotřebí informační základny. Dále to máme v programy sociálních výhod, kde se můžeme v akruálním účetnictví soustředit i na dlouhodobější dopady, ne pouze na ty krátkodobé, jak už se zmínila paní Gresle na začátku. Teď k druhému bodu. Přidaná hodnota pro exekutivu a administrativu na úrovni ministerstev. E, úplný přehled aktiv a pasiv je důležitý i pro e, exekutivní sektor a také umožňuje lepší rozhodování Tady jde o propojení e, kapitálového managementu a managementu rizik v účetnictví. Konkrétní příklady z ministerstva financí. Minister řekl, že je velice rád, že má informace z akruálního účetnictví o e, zpět, o neproplaceném zpětném inkasu, pokud jde o rozpočty, rozpočtovou diskuzi a e, odpovídající zdroje ministerstev, protože odpověď zněla, prosím, nejprve si e, se sbírejte na inkasa, než budete žádat o více peněz. Takže tady by se hodilo akruální účetnictví pro lepší operativní rozhodování. Ten druhý příklad se týká managementu rizik. Jde tady o to, zda eh, účetnictví vede k usnadnění diskuzí o zmírnění rizik a opatření, eh, a to eh, v rané fázi, kdy ještě není příliš pozdě zaplatit, ale kdy se to ještě dá zařídit a dá se vyhnout odtoku hotovosti v budoucnosti. Tady oba tyto příklady vedou k snížení odstoku hotovosti v budoucnosti. Poslední bod na tomto slajdu se týká investorů. O pohledu investorů už jsme hovořili. Podle něj standardy akruálního účetnictví posilují proces rozvíjení dlouhodobých fiskálních cílů dané země, což zase vede k udržitelnosti. E, také vylepšuje schopnost investorů uvědomovat si efekty politických změn. To je velice důležité. Už jsme diskutovali o těch opatřeních v Řecku a e, dopadu na penzijní program. Tam e, ty e, účinky v žádném případě nebyly Eh, nebyly předvídány, protože nebylo uplatňováno akruální účetnictví. Takže závěrem se podívejme na ponaučení. Flexibilita reformy, o té už jsem hovořil, je zapotřebí najít rovnováhu mezi srovnatelností na jedné straně a proveditelností a všeobecnou přijatelností na druhé straně. Eh, první fází projekt EPSA, projektu EPSAS by se měla eh, soustředit na transparentnost a na eh, srovnatelnost až ve druhé fázi. Už jsem hovořil o včasném zapojení politiků do celého procesu eh, eh, manažerská kapacita evropského projektu. K tomu bych chtěl říct, že vzhledem k úspěšné konverzi v členských státech by bylo velice dobré vytvořit nějakou kapacitu, která by schromažďovala získané poznatky. Takováto kapacita by mohla sloužit jako poradce Za čtvrté, účetní principy. O tom jsme už hovořili. Principy aktuálního účetnictví jsou důležité, ale nejsou dostatečné k tomu, abychom dosáhli srovnatelnosti. A i standardy, e, zákonné požadavky je třeba operacionalizovat, abychom zajistili konzistentnost. A konečně e, vytváření kapacit. Evropské projekty musí povzbuzovat e, systém, nebo profesi eh, úč, evropských účetních, eh, a jejich profesních organizací a se zapojením e, akademické sféry. Dále také doporučujeme e, nepolevovat v komunaci a i nadále e, posílit vysvětlování přidané hodnoty tohoto systému jednotlivým zainteresovaným stranám a důležitý je také dialog s členskými státy, ve kterém lze vysvětlovat, co, by, co z toho budou mít oni, ty členské státy, z využívání EPSAS v budoucnu. Na závěr bych tedy ještě jednou chtěl říci, chtěl bych citovat i fakt účetnickou iniciativu, která říká, že tady nejde pouze o účetnictví, ale o to, jak zlepšit lidem život tím, že eh, poženeme vlastně vlády k zodpovědnosti. Děkuji. Tomáš Miller Marquez. Děkuji. Pane Tomasi Miller Marquesi za to, za informace a e, nyní, jak řekla paní předsedkyně, bychom si vyslechli paní de Busquets z DG Rozpočet, která pohovoří o tom systému a co si o tom myslíte. To by nás zajímalo. Takže prosím. Muchas gracias por la invitación a compartir la experiencia de las instituciones. Děkuji, a budu na začátku možná bych vysvětlila, jaká je eh, situace, pokud jde o účetnictví v evropských institucích. Zde byl takový projekt eh, zmodernizovat účetnictví z roku 2003. I jsme si stanovili účetní rámec, který se opírá o normy IPSAS. Změnili jsme informační, tedy počítačový systém a v roce 2005, to bylo poprvé, kdy komise eh, předložila konsolidované účetnictví, tedy konsolidované se všemi institucemi, se všemi agenturami a podobně, tedy konsolidovanou závěrku, která vychází s norem IPSAS a samozřejmě auditované externími auditory, v našem případě je to Evropský účetní dvůr, a účetní dvůr vydává tedy výrok první dva roky to bylo s výhradou a poté pozitivní výrok bez výhrad. A takže jaké jsou výhody, které jsme zjistili díky této modernizaci účetnictví? Já jenom tady potvrdím to, co jsme slyšeli od všech řečníků, kteří hovořili přede mnou. Ale skutečně nejdůležitější podle mě je transparentnost protože my předkládáme finanční účetní informace kompletní, vyčerpávající, transparentní a porovnatelné. A já myslím, že tato slova v podstatě vystihují veškeré výhody tohoto projektu. A další důležitý bod, eh, to všechno umožnilo i zlepšení finančního řízení eh, u všech projektů, které řídí nejenom komise, ale i další instituce. A proč? Poněvadž nyní již máme kompletní obrázek o veškerých aktivech. Co to znamenuje? Ono se to snadno říká, že máme e, celkový obrázek o aktivech. Co to je pro nás? Pro nás to znamená, že to je předfinancování například, to vy velice dobře znáte, kolik předfinancování dáme, jak to předfinancování eh, je eh, mm, propojeno s eh, příjemci komunitárních programů, například finanční nástroje, máme kompletní pohled na všechny finanční nástroje, všechny půjčky, výpůjčky, nástroje, mm, mm, které realizujeme s dalšími partnery či prostředkovateli. Máme ob, ob, ob, máme tedy i eh, ob, obrázek o našich poledávkách, o vlastních zdrojích, o pasivech, co to je, to znamená všechny faktury, všechny naše závazky, to, co máme zaplatit. A toto potom usadní vyjednávání o rozpočtu, protože jsme schopni eh, připravit se na ty platby a víme, kdy veškeré ty budoucí platby, tedy závazky, které jsme na sebe vzali, tak kdy tedy budou muset být uhrazeny. Samozřejmě velice důležité, že známe výši vlastně takovéhoto dluhu. Myslím si, že to i nám umožní lépe zvládat finanční či jiná rizika. Veškeré tyto informace jsou obsaženy v naší eh, účetní eh, uzávěrce, což jsou tedy finanční výkazy, které vychází z pravidel SAS. A potom máme druhou část té závěrky, to, jsou, mm, to je realizace rozpočtu, realizace rozpočtu, která, se, která vychází z principu Modified Cash Accounting. Ale eh, když se podíváte jenom na finanční výkazy, tak těžko pochopíte, co se zatím skrývá. Proto je důležité, aby ty finanční výkazy poskytovaly veškeré informace nezbytné pro porozumění finanční situaci, včetně dalších informací, které jsou nezbytné, možná ne účetního charakteru nutně, ale nutné pro celkový obrázek eh, o činnosti veřejného sektoru. V našem případě jsou to třeba informace o tom, jak je rozpočet chráněn, jaké jsou ty nesrovnalosti, které byly zjištěny při kontrolách v členských státech a jak veškeré tyto nesrovnalosti či chyby, které jsme skonstatovali, jaký to má dopad na rozpočet a jak se chránit proti nim. Závěrem můžeme tady vyslat pozitivní signál, je to užitečné, přejít k accrual accounting z těchto důvodů. Transparentnost, vyčerp, je to vyčerpávající a zlepší to finanční řízení. Děkuji. Sí, ano, děkuji, paní Halda. A nyní zahajujeme diskuzi. Paní Gressle má první otázky, prosím. Ja, vielen, vielen Dank auch für die sehr Děkuji za velice zajímavé příspěvky vysvětlení národních systémů. A ráda bych se obrátila na zástupce Portugalska, Španělska, Francie a Německa a položila jim v podstatě tu též otázku. Můžeme my na evropské úrovni doufat, že pokud zavedeme EPSAS, tak budeme mít lepší, lepší pohled na to, jak se vynakládají evropské prostředky v členských státech a budete pak vy jako členské státy mít lepší přehled o tom, jaké projekty například na konci finanční periody, které například Evropská unie financovala 15 let a už je nemůže financovat, v těchto projektech, jaké potřeby toho zbytkového financování tam jsou abyste přesně věděli, jaké náklady na financování před vámi stojí, protože evropské financování již do, dospělo ke konci. A pak eh, taková další otázka. Zástupci Portugalska, jaký byl důvod vaší reformy? Eh, Portugalsko byla země, která byla pod záchranným programem. Bylo vám to jaksi vnuceno, tedy nařízeno z hora, nebo sami jste dospěli k eh, závěru, že je třeba nutně změnit, že nemůžete postupovat tak jako do posud. A nyní ještě se obracím na oba dva německé zástupce. Já musím říct, že mě trochu vadí, že, že tady nejsme ve společnosti, nebo že jsme tady trochu ve společnosti, ve které bychom neměli být. Je tady ta otázka toho odporu vůči EPSASu. Komu, kdo z toho má učitek? Komu to k něčemu bude? Není to spíše kontraproduktivní? Mě, my bychom se přeci měli vždy zeptat ku prospěchu, koho to je a já si myslím, že je to v zájmu celé Evropské unie, i zejména v zájmu, i v zájmu Německa, abychom měli v této celé oblasti více transparentnosti. Děkuji. Si, eh, si les parece... Ano, pokud souhlasíte, pokusíme se teď schromáždit otázky zde ze sálu a potom je položíme našim přednášejícím a proto bych se chtěla na vás obrátit tady. Kdo má nějakou otázku či pochybnost, připomínku nebo zvláštní zájem, takže prosím, komentář. Pokud ne, tak já mám takovou, takovou připomínku, než se rozhej, rozhýbete, takže na pana Nováka. Mm, takže to je trochu taková pro mě frustrace. Vy jste přímo eh, šel na tu otázku, proč IPSAS, EPSAS, jaký je konflikt mezi nimi a co doporučujete. Eh, zde mm, mm, kdybyste nám trochu více vysvětlili, jaká je situace v Německu, vzhledem k tomu, že mm, ve Španělsku, v mé zemi, tak tam je to dost komplikované také. My jsme docela federalizovaný sice stát, ale vztah konkrétně mezi tím, jak tedy země, spolkové země, to je přece základ vaší státní organizace. Takže jak, v jakém vztahu jsou spolkové země eh, s, se státem, federálním státem, tedy pokud jde o ty normy. Já jsem to pochopila tak, že pokud jde o dluhy, nebo pokud jde o porovnatelnost mm, účetnictví, tak jedna věc je ideální, to, co je ideální, ano, já vám za to děkuji, co jste řekl, ale potom je otázka, co je skutečně realita. Takže by mě to zajímalo, tedy vy, jak je vztah mezi tedy federální úrovní a zeměmi a e, historicky, jak, e, jak, se může, jak tedy se to může zlepšit díky těmto normám. E, takže my zde trochu tedy v podstatě my eh, jsme v tom našem účetnictví eh, potom eh, bychom měli vědět, tedy kolik si můžeme dovolit utrácet v příštím měsíci, to je důležité. A já mám takový dojem, že i vzhledem k tomu, co jsme zažili s výdají, tak Mhm, to zatím tedy e, je něco, co máme v účetnictví, co neodráží 21. E, století, ale nemůžeme jít jiným extrémem. Musíme být někde zlatou střední cestou, to znamená, je třeba nalézt moderní aplikaci těchto norem, které jsou ale složité. A mm, e, ne tedy zase jít tedy Eh, cestou extrémní, aby eh, to tedy nějak potom zase nebylo kontraproduktivní pro evropskou ekonomiku. Má někdo nějakou další poznámku? Komentář? Pokud ne, takže prosím, začneme už na opačném pořádku. Miller, Novák a poté další. Ano, souhlasíte dobře. Pan nejprve pan Tomas Miller Marquez, potom Novák a tak dále. Ja, vielen Dank. Ich werd... Děkuji. Odpovím německy. Myslím si, že to bude jednodušší na otázku, která byla položena v Němčině. Odpověď německy. Nejdříve tedy německá odpověď na jednu španělskou poznámku. Já si myslím, že Eh, to, co říkal pan Nová, který, a já jsem jako dřívější člen IPSASu, já si myslím, že, že pro mě to také bylo poněkud frustrující. Já pak vysvětlím to z obsahového hlediska, ale nejdříve k otázce, komu je ku prospěchu ten, ten odpor. Já vás chápu, paní Gresle, já jsem v podobné situaci, když se nacházím v mezinárodním kontextu, hovořím o moderních účetních systémech a pak říkám, odkud jsem a vždy mi kladou tutež otázku, jak je možné, že takto pokroková země jako Německo se i nadále opravdu nachází v době kamenné z hlediska účetního. To jsou věci, kterými se musíme zabývat. K komu tedy, jak užitku ten odpor, to, že se stavíme proti spíše otázka, komu není k užitku, bych to takto položil. Já si myslím, že to jsme my Němci, kteří z toho nebudou nic mít, z tohoto odboru. Nebude to k našemu prospěchu, protože my jsme ti, kteří mají velký, by měli velký užitek z transparentnosti, z porovnatelnosti a ze stejné míry transparentnosti všude, právě v evropském kontextu. Ovšem my v našem vnitro eh, zemském pohledu jako v Německu to asi tak nevidíte. My prostě máme pocit uvnitř Německa, když na to takto hledíme, že to bude k naší škodě. Já si myslím, že by bylo hodné, kdyby se Německo aktivněji zapojilo do diskuzích o EPSASu. Veškeré ty dobré skutečnosti, zkušenosti, které máme, veškeré ty naše poznatky jsou cené a pokud bychom je aktivně zapojili v té diskuzi, tak by to bylo ku prospěchu celé Evropské unie. Několik slov k EPSASu. Neodpustím si je eh, Myslím si, že i když mohu podpořit mnohé, co říkal před chvíli pan Novák, eh, o tom konceptuálním rámci, v tom EPSASu a tom pořadí, jak by se to mělo vytvářet. To Rada pro EPSAS asi by dnes postupovala jinak. Ona by nevypracovala nejdříve ten rámec a pak ty standardy a má to své historické důvody. Tady máme šanci to změnit. A proto to velmi podporuji, to, co jste řekl, pane Novák. Myslím si, že z toho grafického, že bychom se neměli jak se nechat inspirovat tím grafickým zobrazením. Skutečně bychom nejdříve měli mít ty hlavní zásady, principy a pak vypracovávat ty detaily. IPSAS není vhodný, protože se orientuje, zaměřuje na kapitálovní trh. Tady mám, s tím naprosto nesouhlasím, já bych býval promrhal šest let svého života, protože já jsem skutečně byl v radě, která se zabývala výlučně vytváření IPSA standardů pro veřejný sektor kapitálový trh není naše cílová skupina. My jsme skutečně vycházeli, a zase to má historické důvody IFRS, i dnes je používáme, pokud, protože již pokrývají z té účetní oblasti, ale velmi intenzivně se zabýváme otázkou, kde je třeba, abychom učinili změny právě proto, abychom to přizpůsobili veřejnému sektoru. A ty změny pak provádíme a je mnoho oblastí, kde já vůbec nevidím žádný důvod ani nutnost pro to, abychom měli ve veřejné sektoru jinou transparentnost nebo méně transparentnosti než ve sektoru veřejné. To jsou například pohledávky, závazky, Mm, proč tady jak si objevovat Ameriku znovu, když jsou ty standardy již vytvořené? Já tady prostě nevidím nutnost eh, se o to odklonit. Potřebujeme vlastní kapacitu, která by vytvářela standardy EPSAS. Musíme vytvářet vlastní standardy EPSAS. Tak to, myslím, zněla ta otázka. Ta odpověď asi bude znít ano, pokud se podíváme na zkušenost členských států. Ano, i ti, kteří používají jako záslad EPSAS mají své vlastní tvůrce norem, který adaptuje IPSAS do národního kontextu. Ať je to již v Norsku či dalších zemích. To je normální transformační proces a je vhodný i pro Evropskou unii. Já si myslím, že rada EPSAS by tady asi neřekla, že transparentnost vytvoříme pouze v případě, kdy budeme přebírat IPSAS jedna ku jedné. Ano, ale je třeba, pokud se odchýlíme, aby tady byl skutečný evropský specifický důvod pro to, abychom se odchýli, a to je třeba řádně prodiskutovat a zapojit do této diskuzi všechny zúčastněné stary. Abychom odmítali IPSAS jako celek, protože se od, orientuje na kapitálový trh, to je naprosto nevhodné. Bylo by to velmi frustrující. Tady bych to ukončil, možná taková poslední poznámka, paní Gresle. Vy jste se zcela na začátku ptala, já jsem si tu vaši otázku poznamenal. Pokud by EPSA zavedly skutečně všechny členské státy, měli bychom z toho nějaký skutečný užitek? Ano, to je otázka, jak se stavíme k pravidlům, jakou máme disciplínu. Ano, i pomocí IPSAS můžete lhát. Vy jste tady hovořila o tom, že vám zpráva lže, ale lhát můžeme i pomocí systému UPSAS či EPSAS. To je pouze otázka disciplíny, zda někdo dodržuje pravidla či ne. Ale přesto si myslím, že to není dostatečný argument pro to, abychom řekli, že ta pravidla nepotřebujeme, pouze z důvodu, že je možné zneužít. Tady je třeba mít komplexní přístup, vytvořit lepší kontrolní mechanismy, které budou z to zkontrolovat takto komplikovaný systém. To je, myslím, eh, zkušenost veškerých členských států, které změnili svůj systém z hotovostního účetnictví na akruální, totiž že není třeba pouze změnit účetní systém, ale také změnit a vylepšit systém kontrol, aby se zabránilo zneužívání. Tolik z mé strany, děkuji vám. Děkuji, nyní pan Nová, děkuji mnohokrát. Pan Milomer Kisbergere, já chápu, že máte tento postoj, ale Aniž bych tady jak si otevíral takový základní diskuzi o IPSAT IFER, bych chtěl pouze uvést, že my neříkáme, že je třeba generálně odmítat IPSAT. My říkáme, že potřebujeme rámec se zásadami, principy a vždy se musíme podívat, zda ty jednotlivé standardy IPSA jsou v souladu s těmito principy. A co se týče orientace na kapitálový trh, připomínám IFRS, Evropě se neuplatňují plně a dále IFRS pouze platí pro uzávěrku koncernů, což má pouze funkci informační a z toho nám vyplývá otázka, jsou tedy IPSAS vůbec vhodné pro účely výkaznictví a skládání účtů, když se opírají o IFRS, které by byly vytvořeny kvůli informacím pro kapitálový trh. Ale já vás nechci frustrovat, já chci ukázat, že my vidíme v tom procesu EPSAS šanci, šanci na to učinit obrovský krok směre dopředu správným směrem. Padla zde otázka, jak vypadá situace v Německu. V Německu máme tři federální úrovně úrovni spolkovou, zemskou máme 16 spolkových zemí a úroveň komunální. A tady máme skutečně velký počet jednotlivých obcí, komun. Veškeré ty tři úrovně mají různé účetní a výkazní systémy. Máme dopiku, kameralistiku a rozšířenou kameralistiku. Federální úroveň dělá rozšířenou kameralistiku a dále ještě výkaznictví majetkové, které ale není celé Hamburg, Bre, Brémy, Hesensko a, tak, a další země dělají dopik a no, severní porní ve Svázku chce zavést dopik a u těch komun to vypadá takto. 60% komun uplatňuje dopik, ale ne stejnou dopik. podle jednotlivých zemích máme jiné finanční nařízení. Finanční nařízení jsou pod, v rámci kompetencí zemí, takže spolkové země si to sami upravili svým způsobem. Takže máme v Německu heterogenní systém účetnictví a já si nemyslím, že by to bylo dobré. Myslím si, že je nezbytně nutné, abychom harmonizovali náš systém účetnictví a výkaznictví. A v Německu potřebujeme ve všech orgánech místní a regionální zprávy stejný systém. A samozřejmě, že to musí být dopik. A já si nemyslím, že bychom měli upadnout z jednoho, že bychom spadali z jednoho extrému do druhého, pokud bychom se tedy zavedli dopik. Já si myslím, že dopik je správný systém, lepší systém, není to extrém. Je to nutný předpoklad pro to, abychom poskytovali hodnotné informace pro rozhodnutí, která se činí v rámci řízení státu či celé Evropské unie. Tolik z mé strany k situaci v Německu a nyní ještě k vaší otázce, paní e- Gressle. Hodí se IPSAS či EPSAS proto, aby se zlepšily informace? Já si myslím, že na to mohu odpovědět jasně ano, ale pouze v případě, kdy budou aplikovány v Evropě jednotným způsobem. Tady je základní předpoklad to, abychom měli v celé Evropě jasný, jednotný systém učednictví a výkaznictví s jasným propojením na statistiky. To, co máme v Německu, je skutečně svým způsobem šílené že tady přepočítáváme dopitka údaje na kameralistické údaje, tak abychom to mohli poskytnout statistikům. Statistikové si to opět přepočítají na další systém, aby potom mohli dodávat údaje Eurostatu. Já v tomto smyslu chápu Eurostat, když říká, že takto není možné postupovat dále. Ten způsob vytváření a předávání údajů v Německu je skutečně něco, co je nutně třeba vylepšit. Potřebujeme tedy jednotný evropský účetní systém, jednotné účetní standardy, což je základní předpoklad pro to, abychom mohli lépe rozhodovat a jednat mnohem transparentněji než do posud. Děkuji panu Novákovi, děkuji za, za stručnost. A nyní má slovo paní Ražová, jestli můžete odpovědět na otázky paní Gresle. Děkuji, děkuji, že mi opět dáváte slovo. Nejprve bych chtěla upřesnit opět, že Francie je pro rozšíření eh, akruárního účetnictví, accrual accounting, mm, ve všech členských státech a ve všech veřejnoprávních organizacích. A vzhledem k tomuto zjišťujeme, že tento projekt má určité své limitace, tedy EPSAS má své limitace kvůli určitým obavám, e, poněvadž k dnešnímu datu to není jasné. Některé věci nejsou jasné a tady dopoledne to z toho zešlo. Jedna z prvních obav a jeden bod, který vlastně není jasný, je, když hovoříme o accrual accounting, o akruárním účetnictví, tak myslíme tím pouze eh, tedy hm, účetnictví eh, takzvané provozní, anebo i to bude platit pro rozpočet. To není úplně stejné, protože rozpočet eh, to je něco, co je spojeno s uspořádáním země, s ústavou a v Evropě, vlastně ve většině zemí, hm, E, rozpočty pracují tedy s tou koncepcí hotovosti a ne s koncepcí tedy uštování o budoucích výdajích a e, takže to mm, účetnictví akruární spíše dává tedy informace, kdežto otázky autorizace, povolování položek rozpočtu, to vychází z hotovosti. Rozpočet tedy nespadá do pole působnosti tohoto typu účtování, akruátního účtování a tady právě často ta diskuze je proto nejasná a vznikají z toho obavy v členských státech. Dále, druhý bod. To je koncepce porovnatelnosti. Pan Thomas Müller Marquez v tom svém krásném schématu Edit Value for Europe, pokud jde o část statistik, tak tam říká, že se zvyšuje koherentnost a kvalita údajů, usnadňuje se porovnatelnost. Tudíž porovnání přímo nepochází eh, z obecných účtů, ale z E, těch e, údajů, které musí být v souladu s normami a to usnadňuje statistiky pak. Já myslím, že tady existuje obrovský rozdíl mezi tím, že řekneme účelem e, obecného účetnictví je porovnatelnost a mezi tím, když řekneme, že účel je pomoci tomu, aby statistické údaje byly užitečné, porovnatelné a tak dále. A tady asi by bylo lepší hovořit o harmonizaci, pokud je obecné účetnictví, a ne o porovnatelnosti, srovnatelnosti, protože to by implikovalo to, že bychom měli mít detailní pravidla, detailní účetní pravidla. Ale Francie tedy, jak jsem řekla, je pro normy EPSAS. To bude ale hlavní základ, protože Eh, normy, například normy IPSAS. To je dobrá věc, principiálně ano, ale ne pokud je o konkrétní detailní pravidla. Takže například eh, představit si, že v jednom okamžiku by bylo možné v normách EPSAS definovat detailní pravidla pro veškeré typy operací, údajů a tak dále, to je totální iluze. Normy, to je soubor, to je systém, který eh, v podstatě eh, eh, pomáhá účetnímu a účetní potom účtuje o těch skutečnostech a kvalifikuje, kategorizuje podle tedy těch pravidel. Takže vlastně to je forma, účetnictví to je forma. A tam jde o to, ty skutečnosti převést do této formy, ale to všechno se musí opírat o analýzu těchto faktů těch věcných případů. A teď paní Kaceta položila otázku o vojenských výdajích, to znamená, v jakém okamžiku se o nich účtuje. No účetní, ten nepracuje v tom tak, že dobře, účetní výdaje, tak to spadá kam. Ne, on začne tím, že kvalifikuje ty účetní, to znamená, jsou to investiční výdaje, nebo jsou to běžné provozní výdaje, pokud jsou to uh, Eh, eh, investiční výdaje, tak se to přece neúčtuje jedno na jednou, na jednou v každém okamžiku, na rozdíl od provozních výdajů. Takže on musí to analyzovat podle norem, ale nemůžete mít normu, která řekne, ten či onen výdaj nutně eh, musí být účtován na tom či onom účtě. Takže to je druhá obava řady členských států, a to je, že bychom měli mít nějaký systém, který by byl závazný do samého detailu a který by neumožňoval správně popisovat realitu. A ta realita ze své povahy se liší podle jednotlivých států a struktur. Ono je to jiné v ústředním orgánu či v místním orgánu. A třetí s tím je, e, případ s tím spojený, ty je to způsob uspořádání informačních systémů členských států, které mají již pokročilý systém akruálního účetnictví. Ano, tady ne, ne, ne, to znamená stejná účetní událost se nepopisuje dvakrát. Jednou tedy v rozpočtovém účetnictví, to je ten cash basis, a po druhé v tom obecném účetnictví mm, podle akruárních mm, principů, takže ne, tady existuje takové propojení. A mm, takže řada zemí se tohoto obává. Tady ty země, které jsou pokročilé v tomto účetnictví, již používají rozšířeně akruální účetnictví, i když eh, Alexandr Macronis řekl správně, že Eurostat dbá na to, aby nedošlo ke, eh, k tomu, že v těch pokročilých státech by to znamenalo spíše krok zpět. Také, aniž bych to protahovala, tak bych ještě zmínila jeden otazník eh, v členských státech, a to je téma konsolidace účetnictví. Eh, když stát má za to, že z nějakého důvodu je třeba konsolidovat, dobře, ať konsoliduje, ale ze zhora vnutit eh, povinnost konsolidovat bez toho, aniž by se vysvětlilo proč, k čemu a jak, E, se to propojí s národním účetnictvím, to znamená dvakrát dělat konsolidaci, jednou pro účely obecného účetnictví a jednou pro účely tedy národního účetnictví, konsolidace, to je proces těžkopádný, je třeba to mít veškeré počítačové aplikace a tak dále. A, takže předtím, než to bude povinnost, tak je třeba vědět proč ve Francii také. Tam jednak integrujeme do, do bilance státu i hodnotu majetku státu, ale z ústavních důvodů tam nedáváme, neintegrujeme obce, protože článek 112 ústavy ten říká, že stát nemá pod kontrolou obce a pod, nebo nižší územně správní celky obecně a potom Další mm, věc, která se dělá, je akumulace účtů eh, veřejnoprávních subjektů. To znamená, otázka je, budeme nuceni jenom proto, abychom aplikovali normy obecné účetnictví, abychom museli ještě eh, dělat čtvrtý typ konsolidace. A ještě závěrem. Jaký je rozdíl mezi IPSAS a EPSAS, tak jak eh, my si to představujeme. IPSAS v podstatě vyplývá z IRFS, což jsou normy, které se aplikují v soukromém sektoru a IPSAS. Tyto normy se dobře aplikují na ty organizace, které mají strukturu agentur, hmm, proto je aplikují OECD nebo Evropská unie, Eh, které eh, mohou tedy aplikovat tyto normy docela dobře, ale že velice špatně by se aplikovaly na úrovni státu, na ústřední orgány, protože hlavní téma samozřejmě to jsou daně a tam to není dobře upraveno a pokud jde o transfery, také ne. A pokud jde o majetek státu, ne, tedy ten eh, amortizovatelný majetek, tak také ne. Pokud jde o konsolidaci, Eh, takže to se musí opírat o pojem kontroly. A co to je kontrola tady? Kapitalistická kontrola to asi nebude zrovna do kontrola kapitálu, pardon, to asi nebude eh, dobrá koncepce. I ty státy, které jsou hodně pro rozšíření eh, akruálního účetnictví, jako Francie, tak pořád i tyto státy mají velké otázky a i mm, mají nejasno a to je třeba rozptýlit. Děkuji. Děkuji a mm, pan Ortuňo a pan Figueiredo, prosím vás, omezte se, mm, zestručněte, e, protože my bychom měli skončit ve 12.30 s tlumočením, takže takže IPSAS ano, EPSAS ne, takže mm, spíše reagujte na paní Gressle a já vám e, i e, děkuji za to, jak jste explicitně tedy vysvětlili vaše systémy, takže dobře, já se pokusím o maximální stručnost. My vidíme pozitivně EPSAS, vzhledem, ale samozřejmě to závisí na zvláštnostech členských států, používání peněz a, takže jenom proto, aby normy byly společné pro všechny, tak eh, abychom mohli porovnat, jak se peníze vynakládají v jednotlivých státech, eh, a nebo tedy mezi ústřední úrovní či krajskou úrovní, ano. A potom je třeba ještě, abych vám řekl, že normy IPSAS a nyní eh, ve Španělsku i obsahují ty ukazatele finančního řízení a tam cílem je právě podívat se, jak je výkonný veřejný sektor. A je třeba samozřejmě, abychom byli realisti a abychom mm, mm, mm, používali tyto ukazatele výko, výkonnosti, a, ale aby byly ku pomoci těm manažerům. Takže to je, já myslím, že to je do, u nás dobré ponaučení a dobré lekce jsme z toho vyvodili, takže o to se můžeme podělit se všemi. Děkuji, já budu ještě stručnější. Nemáme dost času. My tedy používáme ty normy IPSAS, abychom vytvořili náš vlastní systém. Kdybychom neměli IPSAS, tak si myslíme, respektive by nebylo EPSAS, tak ta práce, kterou jsme již odvedli na základě EPSAS, by byl dobrý pokrok. I v době, pokud se tedy EPSAS zavedou. Zatím tedy takže pokud nebude EPSAS, tak budeme využívat EPSAS, opřeme se o to a pokud bude EPSAS, tak tedy budeme po, po, pokračovat EPSAS. Děkuji paní Gressle, chcete uzavřít? Ano, já bych chtěla velice poděkovat vám všem, bylo to velice zajímavé veškeré informace od vás. Eh, myslím, že se tím budeme, tématem budeme muset zabývat ještě velice dlouho, to jsem pochybila. Děkuji všem zaměstnancům eh, ze sekretariátu a z útvaru parlamentu poděkovat za přípravu tohoto semináře. Děkuji paní kolegyně Ela Sender a panu Šoltesovi za to, že se ujmuli. Předsedání a další workshop si myslím bude muset být v Berlíně, to jsem pochopila. Rozhodně to uspořádáme. Děkuji vám a nevzdávejte to a přeji vám šťastnou cestu domů.